Good morning, ladies and gentlemen. Dobré dopoledne, dámy a pánové, prosím, posaďte se, protože budeme začínat. Leider ist unsere Präsidentin naše předsedkyně paní Ferhajen bohužel uvízla někde v dopravě. Technicky tedy jí bylo znemožněno, aby dorazila, takže já jako místo předseda zahájím dnešní zasedání a možná, že paní Ferhajen mezi tím dorazí a převezme předsednictví. Uvidíme, já se samozřejmě budu maximálně snažit proto bych rád začal dnešní jednání a pokud nemáte žádné námitky, můžeme návrh pořadu jednání schválit v dané podobě. Vidím, že nikdo nic nenamítá, můžeme tedy pokračovat. Máme tady e, schválení zápisů ze schůzy 24. září a 1. října. Naleznete je ve svých podkladech k tomuto zasedání. Máte nějaké připomínky k těmto protokolům, k těmto zápisům? Nikdo se nehlásí, navrhuji tedy, abychom jako obvykle zápisy považovali za schválené, pokud během tohoto zasedání nepřijdou žádné námitky. Dnes máme k dispozici tlumočení do následujících jazyků francouzštiny, němčiny, angličtiny, řečtiny, španělštiny, češtiny, maďarštiny, liteštiny, loteštiny, polštiny, slovenštiny, slovenštiny, bulharštiny, rumunštiny a chorvatštiny. Chtěl bych připomenout, že tato setkání eh, se přenáší a jsou webstreamována a dále bych řekl, že e, zápis z koordinátoru z 1. října 2019, které byly 2. října zaslány všem e, členům kult, jsou považovány za schválené oficiálně, protože do 4. října oficiální lhuty nebyly zaslány žádné námitky. Nyní e, tady máme filmovou cenu Lux 13 let po vzniku. Cena Lux Evropského parlamentu sehrává stále důležitější úlohu. Je to iniciativa, která vychází z evropských hodnot a témat, které vychází ze zásad evropského, základu evropského projektu. Interní soutěž v Evropském parlamentu začíná dnes oficiálně službou Video on Demand a balíčkem DVD pro poslance Eh, Evropského parlamentu a hlasování bylo eh, nyní také zahájeno. Evropští poslanci, zejména členové výboru KULT, sehrávají důležitou úlohu jakožto vyslanci této ceny. Tento rok půjde o následující filmy. Cold Case, autorem je Hammarskjöld, Mats Brügger, God Exists, hernem is Petrunia, Teona Struka Mitevská a The Realm. Autorem je Rodrigo Sorogoyen. V Bruselu tyto tři filmy můžete schlédnout od 11. do 22. listopadu eh, v divadle Lux eh, Jehudy Menuhin. Poslanci mohou své hlasy zasílat do 24. října a, pardon, od 24. října do 26. listopadu 22 hodin eh, na sekretariátu. Sekretaria, pardon, na webové stránce www.luxprice.eu vote. Sekretariát eh, vás bude upozorňovat na to, kde je možné shlédnout tyto filmy a bude také vysvětlovat postup hlasování. Udělení ceny proběhne ve středu 27. listopadu ve Štrasburku na plenární, eh, v plenárním sále. Samozřejmě nejde pouze o interní soutěž, ale jde o to tyto filmy prezentovat co nejširší evropské veřejnosti. Máme tady filmové dny Lux, které organizuje Evropský parlament a také takzvané simultaneous screenings společně s programem Creative Europe Media. E, toto je organizováno v rámci sítě Europe Cinemas. Pokud jde o simultánní screeningy, budou tyto tři filmy 6., 7. a 8. listopadu ukazovány tedy eh, vysílány v 15 různých zemích Evropské unie a navíc také na Islandu, Severní Makedonii, Bosně a Hercegovině eh, v Bruselu. Um, proběhne diskuze s režiséry v Bozáru a v kinografu a my samozřejmě zveme poslance, aby využili této příležitosti a účastnili se této akce. Diskuze bude probíhat také live na Facebooku a na webové stránce Arte. Osmý ročník Lux Film Days, tedy filmových dnů Lux, také začal a během října až prosince bude promítáno více než 200 filmů a ti, kdo se chtějí účastnit, se mohou obrátit na sekretariát ceny Lux a nebo na informační kancelář Evropského parlamentu své členské země. Stále více poslanců také organizuje tyto, tato filmová setkání Lux ve svých volebních okrscích a existuje již i příručka s praktickými pokyny, jak se mohou organizovat tyto filmové akce. Existují k tomu informační balíčky společně s brožurkami e, k této, k tomuto ročníku filmových cen Lux. Vám to vše bylo zasláno společně s katalogem a DVDčky. Bude probíhat také ceremonie 7. Eh, prosince v Berlíně a EFA bohužel tedy eh, nekryje cestovní náklady a náklady na ubytování Cena Lux je také zastoupena na mezinárodních filmových festivalech, také na Berlinále 22. až 1. 3. 2019, potom v Cannes 12. května až 23. května 2019, v Karlových Varech 3. 7. až 11. 7. 2019 a v Benátkách konec srpna a počátek září 2019. I tady je účast členů výboru Kult důležitá. Festivaly jsou ideálním místem pro dialog a svazy a partnery. Účast poslanců je velmi ceněná a žádoucí. Máte-li zájem, můžete se obrátit na sekretariát eh, filmové ceny Lux. Vážení kolegové, Cena Lux není pouze významnou iniciativou Evropského parlamentu, ale má také mimořádnou evropskou a kulturní přidanou hodnotu. Náš výbor by měl být eh, dobrým příkladem a hm, to zejména pokud jde o diskuze s kolegy a kolegyněmi o těchto filmech, pokud jde o přesvědčení těchto kolegů, aby se na tyto filmy podívali a aby o nich hlasovali. Vyzývám vás, jakožto členy výboru Kult, abyste se stali aktivními vyslanci, pokud jde o cenu Lux. Nyní tedy budeme pokračovat a jak víte, poslanci během ročního rozpočtového postupu mohou navrhovat různé pilotní projekty a opatření a poté to přeskoumá Evropská komise a nejlepší PPPA eh, schvalují výbory a poté také plenární zasedání. Schválené projekty poté realizuje Evropská komise. V tomto legislativním období si přejeme provádění těchto projektů blíže osvětlit a proto budeme komisi v pravidelných eh, intervalech žádat o to, aby projekty představila. Dnes eh, generální ředitelství EHAC a DG Connect představí čtyři projekty. Rád bych jste přivítal dnešní hosty z komise. Nejprve paní Ingrid Riegler, eh, která je head of uni, generálního ředitelství IAC e a, bude hovořit e, o procesu hodnocení PPPA. Herzlichen Dank, e, Herr Vorsitz. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chci vám také poděkovat za pozvání komisi, která zde představí některé z pilotních projektů a přípravných akcí. Jsou to projekty, které právě provádíme. Myslím si, že abych mohla představit tyto projekty, tak vám nej, nejprve schrnu, jakým způsobem hodnotíme tyto projekty a akce, které nám doporučuje parlament a jaká kritéria přitom používáme. Pokud nám tady funguje technika, tak Abychom to lépe chápali, tak bych v první řadě vám chtěla ukázat definici pilotních projektů a přípravných akcí podle finančního nařízení. Tady vidíte, že PPPA se definují tak, že je možné je provozovat mimo legální základ, mimo nějaký základní akt, a spadají proto pro, pod pravomoci komise. To jsou tedy kritéria, která jsou velice důležitá. Jsou to takové vůči zásady, když hodnotíme PPPA, podle toho eh, je zhodnocujeme a rozřazujeme do různých kategorií v rámci hodnocení. A je důležité na tuto definici přitom myslet. Jak tedy víte, pilotní projekty jsou v rámci Eh, této definice v rámci kompetencí EU, ale mimo základní právní akty. Přípravné akce, to je o krok dále, to už je takový podklad pro možné legislativní návrhy. Když se teď podíváme na různé kategorie implementace, tak máme čtyři. A, B, C a D, jak víte. V první řadě, než vysvětlím, o co se jedná, tak eh, je důležité poznamenat, že když komise hodnotí PPP, a které doporučí parlament, tak je to jenom právní hodnocení. Z toho potom plyne, že kategorie, ve které skončí daný projekt, eh, ne, nic nevy, nějak nevypovídá o hodnotě daného projektu. Takže pokud váš pilotní projekt je zařazen do C nebo D, tak to neznamená, že je to špatný projekt. Nehodnotíme tím samotnou myšlenku, je to jenom právní zhodnocení a podle toho řadíme do jednotlivých kategorií. Takže teď si ty kategorie projdeme. Máme kategorii A. To by znamenalo, že ten projekt je možné implementovat přesně tak, jak to navrhuje Evropský parlament. Teď se mi tady ještě technicky, ještě zůstaneme u Ačka. Je tedy možné ho provést tak, jak jste ho navrhli vy? A nebylo by možné ho implementovat v rámci žádných již stávajících běžících projektů. Takže to nemá žádný právní základ, který by se toho týkal. A zároveň, to je důležité, to nemá překryv s žádnými stávajícími PPPA, které již běží. Potom máme kategorii B. Tady jsme vyhodnotili, že pilotní projekt může za určitých podmínek být implementován, ale ještě je třeba ho trochu upravit. A proč? Protože jeho část už možná spadá pod nějaký stávající právní základ. Například. A nebo možná, že nějaká jeho část je příliš ambiciozní a není možné ji provést v rámci navrhovaného rozpočtu. Takže je to potenciálně proveditelné, ale je třeba tedy provést určité úpravy nebo komise nemá ještě dostatek informací k tomu, aby zhodnotila ten projekt řádně a ještě by si chtěla dožádat nějaké dodatečné informace. Teď ke, ke kategorii C. To je projekt, který je plně pokrytý už stávající existujícím právním základem nebo se překrývá s nějakým již probíhajícím projektem nebo přípravnou akcí. Chci tady zdůraznit, že, že to neznamená, že je to špatný nápad, jenom je možné ho už financovat z, ze stávajícího existujícího projektu. Je tady možnost ho financovat? A možná, že tak konkrétní projekt ještě neexistuje. A potom poslední kategorie je kategorie D. Tady už máme problém s implementací. Může to být z formálních důvodů, proč to nejde. dejme tomu, že tam máme jasného konkrétního příjemce. To už je proti finančnímu nařízení. Nebo navrhuje téma, která, které překračuje pravomoci EU. Nebo je to čistě vnitrostátní projekt a nemá žádnou evropskou dimenzi. Pilotní projekt, dejme tomu výměny, mezi dvěma místními společenstvími. Takže to je taková obecná prezentace našeho hodnocení. S radostí pak zodpovím vaše dotazy k obecnému hodnocení. A jak už říkal pan předseda, tak teď budeme prezentovat čtyři konkrétní pilotní projekty. Teď bych jenom ráda podotkla, že pokud k tomu máte nějaké otázky, které souvisí s vašimi stávajícími projekty, tak z nich budeme mít určitě radost a můžeme to vyřešit i bilaterálně, protože my jich máme opravdu desítky těch projektů, které probíhají a máme tady jenom pět kolegů, kteří nejsou úplně v postavení k tomu, aby podrobně zodpověděli otázky k nějakým konkrétním projektům, kromě těch čtyř, které nyní odprezentujeme. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, paní Riegler. Navrhuji, abychom si nejprve vyslechli všechny prezentace těchto projektů a poté budeme mít dostatek času na vaše otázky. Budete-li pokládat otázky, prosím pěkně, eh, rovnou je adresujte příslušné osobě. A teď dám slovo panu Soltovi Sokolajovi z Culture Unit, generální ředitelství EAC a ten nám představí projekt Hudba hýbe Evropou. Prosím, pěkně máte slovo. Děkuji vám mnohokrát. Krásné dobré ráno. Já vám stručně představím jednu z přípravných akcí, která byla odhlasována v roce 2018 výboru má asi půl milionu eur, a, nebo mělo, a potom tři miliony eur v dalším roce a už to navrhl výbor, aby se pokračovalo do roku 2020. Eh, hudba tedy hýbe Evropou eh, pro podporu hudebních talentů a rozmanitosti. Cílem této přípravné akce je mm, vyhodnotit, otestovat vhodné akce, které by mohly být rozvinuty do sektoriální podpory pro hudbu pro hudoucí podporu těchto programů v rámci podpory kultury. My velice vítáme tuto myšlenku a velice se těšíme z toho, že to může být implementováno, třeba že se to přímo jaksi nehodí do toho eh, příslušného programu, eh, protože eh, tady máme sektoriální dimenzi a podporuje to veškeré druhy umění, ale hudba tady není specificky určena a s tím souvisí určité specifické problémy s hudebním sektorem díky digitalizaci, ke které v minulých letech došlo a je třeba se tím zaobírat v důsledku jaksi důs- oddělenými akcemi. Důležité je lépe pochopit trh, protože my nemáme příliš mnoho údajů a otestovat, zda bude možné vytvořit určitý soubor mechanismů, abychom lépe monitorovali tyto údaje. Jedná se také o podporu mobility eh, eh, v rámci nejrůznějších školení pro podporu eh, těchto projektů, které budou více odpovídat situaci na trhu. Je třeba tedy otestovat nejrůznější modely distribuce, což pomůže eh, lépe ehm, zprostředkovávat oběh této hudby v celé Evropské unie a podívat se také na to, jakým způsobem můžeme rozvíjet a podporovat evropskou hudbu v rámci mezinárodního rozměru. Máme eh, čtyři návrhy a dvě studie jeden, jedno z výběrových řízení bylo otestovat projekty pro onlineovou a offlineovou distribuci, eh, která by pomohla také lépe přístupu lokální hudby k posluchačům. A také jsme vyzvali pro projekty pro profesionální školení, nebo školení spíše profesionálu, eh, což by mělo podpořit toto školení, jak si školení příslušných podnikatelů v této oblasti. Potom tady máme strategii v oblasti vývozu, eh, to je také výběrové řízení vypsané a potom eh, to by se mělo soustředit na analýzu trhu a studii proveditelnosti pro eh, ustanovení takové observatoře hudby ty, ten proces teď jak si pokračuje a domníváme se, že uzavřeme zhruba v březnu roku 2020. Pro distribuci budeme organizovat schůzy v prosinci, abychom vytvořili určitou síť, abychom se navzájem od sebe učili, jak chápeme tuto oblast a v oblasti školení. Tady předpokládáme, že to bude ukončeno zhruba v březnu. Co se týče studií, očekáváme, že to bude uzavřeno koncem tohoto roku a samozřejmě a provedeme také nezbytné follow-up. V roce 2019 tady bude dvojnásobný rozpočet a my jsme se rozhodli, že budeme pokračovat a zavedeme také nové prvky ve srovnání s rokem 2018. Budeme pokračovat se školením, protože tady byla obrovská poptávka a velká potřeba pro školení v této oblasti, co se týče nových trendů. A až dostaneme výsledky týkající se strategie vývozu, budeme se snažit podporovat a testovat implementaci určitých akcí, které budou implementovány, pardon, objeveny v, nebo eh, objeveny v této strategii a chceme se také soustředit na kluby, což jsou inkubátory nové hudby, podporují nové umělce, a bohužel v mnoha zemích takové kluby mizí a my se budeme snažit podívat na to, jak je podporovat, aby mohli dostat těm výzvám, kterým jsou vystaveni a také píšeme výběrové řízení pro kooperaci mm, v oblasti takových těch malých oblastí hudby budeme se dívat na to, jakým způsobem můžeme podpořit jejich produkty. Budeme testovat také eh, hudební vzdělávání a školení v této oblasti a zahájíme studii týkající se výzev související s tím, jakým ohrožením eventuálně čelí provozovatelé hudby a uh, hudební umělci v této oblasti, tvůrci hudby také. Uh, a jak to zapadá do toho většího obrázku, jelikož cílem této přípravné akce je, jak si otestovat nové myšlenky, budeme spolupracovat s členskými státy a radou v příslušné pracovní skupině, abychom diskutovali o akcích, které je potřeba pro rozvoj hudebního sektoru a samozřejmě bude sledovat také příslušnou legislativu, zejména autorská práva e, umělců v hudebním sektoru a budeme pokračovat v dialogu s příslušným sektorem proto, abychom mm, si je vyslechli a podívat se na to, zda tady um, se vyskytuje nějaká nová potřeba, které je třeba se přizpůsobit v sektoriálním přístupu k hudbě v Evropě. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát, pane Šokolaji. A teď dám slovo paní Marise Fernandez Esteban, která je zastupkyní vedoucí oddělení sportovního oddělení DG EAC, která bude hovořit o projektu Sport je nástrojem pro integraci a sociální inkluzi uprchlíků. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. budu hovořit eh, o pilotním projektu a přípravné aktivitě sport jako nástroj integrace a sociální inkluze uprchlíků. Sociální inkluze je jedna z našich klíčových priorit v oblasti sportu. Máme tady program Erasmus, který se má zabývat eh, touto prioritou a i dalšími prioritami. Sport má potenciál přispět významným způsobem k integraci migrantů v Evropě. Víme, že v Evropě existují projekty od té základní eh, úrovně a organizací eh, až přes různá městská zastupitelství a další místa, kde se snaží využít tento nástroj pro integraci uprchlíků v celé Evropě. Přesto bylo potřeba Eh, řešit věci, které Erasmus řešit nemohl. Konkrétně šlo o specifičtější pohled na integraci migrantů, eh, to není zmíněno konkrétně v právním základu, a bylo potřeba tomu dát eh, větší význam. A byla tady taková mezora, kterou právě mohly vypojit tyto pilotní projekty. Jeden z cílů tohoto pilotního projektu a přípravné akce je právě budovat eh, výměnu mezi různými organizacemi, tak aby vzájemně diskutovali o tom, jak nejlépe podporovat integraci migrantů. Do roku 2019 bylo financováno 54 malých projektů s maximálním rozpočtem 60 tisíc euro. Hlavní cílem byly organizace pro místní sportovní aktivity, sportovní kluby, federace. Jak vidíte, dochází k navýšení rozpočtu a e, i, e, i pokud je o počet e, organizací, ty se také navýšily. Měli jsme 53 žádostí a, a Eh, žádný celých 6 milionů euro, 53 žádostí tedy nebo přihlášek bylo předloženo, 11 projektů bylo vybráno v roce 2017, eh, už to bylo větší a eh, je to i v roce 2018, kde už jsme vybrali 24 projektů, které jsme financovali. Dále v roce 2019 máme 3 miliony euro a v podstatě tedy některé aktivity financujeme přímo. Potom dále jsme také se zaměřili na organizace, dlouhodobější aktivity Eh, připravují se mm, různí eh, zaměstnanci kteří, a odborní pracovníci, kteří budou pracovat s integrací migrantů prostřednictvím sportu. A potom tady máme také jeden nový prvek a to je šíření prostřednictvím sítí a eh, chceme tedy vytvářet propojení mezi projekty v různých zemích. Máme 70 přihlášek a vybrali jsme potom z toho 11 projektů. Tady vidíte seznam vybraných projektů, který jsme eh, zveřejnili nedávno. Tam jsou ty výsledky a vidíte tady počet projektů z různých členských zemí. A také tady je eh, vidět, jaký typ žadatelů obdržel eh, příspěvek, tedy kdo byl vybrán Jsou tady nejrůznější organizace, například Deutsche Olympische Sportbund z Německa, eh, dále nevládní organizace z, Německa, eh, z Itálie, pardon, potom chorvatský eh, klub, potom Maďarsko, Oltalon, potom eh, město Multia, Španělsko, asociace na Maltě, fotbalová, potom atletická liga v Belgii a jeden malý místní klub eh, v Bruselu, fotbalový klub v Krajinem a dále eh, některé jiné, tedy jedna nevládní organizace ve Francii, Let's Play International a i nevládní organizace z Dánska. Vidíte tady velmi velkou rozmanitost těch organizací, které byly vybrány. Děkuji. Danke, Frau Esteban. Děkuji, paní Esteban. A nyní eh, má slovo paní eh, Lucia Recalde, eh, která je v čele DG Connect oddělení DG Connect a poskytne nám informace o projektu subtitling European Culture Television Content Throughout Europe. Um, thank you very much. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za příležitost tady představit tyto pilotní projekty a přípravné akce k titulkům kulturního obsahu v Evropě. Cílem této přípravné akce která souvisí s titulkováním, je vyzkoušet inovativní strategii, jak poskytovat titulky evropskému faktickému kulturnímu programu a šířit tento obsah po celé Evropě. Hlavním kritériem, podle kterého jsme eh, spustili výzvu k návrhům, bylo poskytnout alespoň 300 hodin titulku k, různým, k různému kulturnímu obsahu napříč Evropou. Příjemci je Arte Europe a Europa společně s VPRA. Ten projekt probíhá tak, jak ukážu. Nejprve pilotní fáze v roce 2015, ta už skončila. Jediným příjemcem bylo Arte, protože to byl jediný, kdo podal žádost. Potom jsme dostali další, dv, další dva návrhy od Arte a VPRO. 2017 zase dva kandidáti. 2018 opět jen jeden. 2019 VPRO je hlavním příjemcem této akce. Protože od roku 2019 Arte bude financována skrze novou akci, která má podporovat titulkování v rámci programu Creative Europe Media. A to je dobrý příklad toho, jak takový pilotní projekt může být úspěšný a jak může vstoupit do středního proudu a zdát se akcí v rámci už existujícího programu. Takže pár slov k VPRO. To poskytuje titulky v angličtině, francouzštině a španělštině na YouTube, na svých YouTubeových kanálech takže se to obrací zejména na uživatele YouTube. Existuje k tomu dokument, ale také další projekty jako VPRO Metropolis. Ještě pár slov k naší zkušenosti s Arte. Arte stavělo na svém know-how v poskytování obsahu v Němčině a francouzštině. A skrze tuto akci Evropského parlamentu rozšířil svoji eh, nabídku nejprve o angličtinu a španělštinu a potom také o polštinu a italštinu. Přidaná hodnota v rámci EU si myslíme, že je nesporná. Poskytujeme kulturní obsah v šesti evropských jazycích a 70 Evropanů tím pádem má přístup k vysoce kvalitnímu obsahu ve své mateřštině. Je to obsah, který je dostupný nejenom v Evropě, ale i po celém světě. Ne veškerý obsah kvůli autorským právům, ale větší část tohoto obsahu. Ve Spojených státech je o to, jak víme, veliký zájem a obsah, který poskytuje Arte v anglické verzi. My si myslíme, jak už jsem říkala, že tento projekt byl velice úspěšný. A proto si myslíme, že bychom se o tento výsledek měli podělit skrze audiovizuální společenství. A proto jsme uspořádali několik takových setkání pro šíření těchto informací, nejprve ve spolupráci s EBU, kde jsme prezentovali výstupy z těchto dvou akcí eh, na Media Summitu. A potom s DJ Connect jsme eh, uspořádali další setkání se zainteresovanými subjekty, aby se mohli poučit o, to, o této zkušenosti a také o hodnotě šíření titulků a ty, uh, eh, kulturního obsahu skrze titulkování. Co jsme se z toho tedy odnesli? Máme pozitivní dopad eh, titulkování v různých jazycích. Je to velice důležité pro zpřístupnění evropského kulturního obsahu. Kromě toho, že jsme financovali titulkování, tak se ukázalo, že je to velice efektivní model, protože ten obsah už poskytuje hlavně příjemce té akce a my se orientujeme už jenom na poskytování titulku našim financování. Také jsme zjistili, že je důležité eh, dělat správné promo aktivity a správně vést komunikaci, správně vést tu strategii, zejména na územích, kde se hovoří těmi jazyky, kterými jsme titulkovali. Takže jsme to potom byli schopni do, dostat k co nejširšímu publiku. A to všechno jsme vzali v potaz eh, při návrhu pro Creative Europe, který, o kterém se nyní vyjednává se spolu zákonodárce. Děkuji vám, paní Rekalde. A k poslední prezentaci požádám paní Walton, která nás bude informovat o projektu eh, Mediální gramotnost pro všechny. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám mnohokrát za to, že mi umožňujete představit vám tento program Mediální gramotnost pro všechny. Tento projekt byl zahájen v roce 2016 a jeho cílem bylo zlepšit eh, mediální gramotnost občanů v celé Evropě. Mm, protože tady existovala snaha zapojit ty, kteří přicházejí z menšinových skupin a jsou v určité sociální nevýhodě a žijí na okraji společnosti. Cílem projektu od samého počátku bylo zvýšení schopnosti občanů kriticky hodnotit obsah, který zprostředkovávají média. A mediální gramotnost pro všechny prokázala flexibilitu tohoto nástroje. A soustředili jsme se kompletně na tisk a vysílací média a od roku 2016 až do dnešních dnů nám tento projekt umožnil zahrnout ty masivní změny, ke kterým dochází v rámci kontaktu občanů s médií a zvýšit také skutečně tu gramotnost a teď i směrem k onlineovým eh, projektům a skutečně jsme zvládli toto projení, tu změnu na onlineové vysílání a mm, snažili jsme se skutečně zahrnout a respektovat veškeré změny v mediální oblasti. Snažili jsme se změnit také eh, přístup občanů a jejich angažovanost v médiích. Tady jsme se zaměřili na vzdělávání, ale zvýšenou měrou jsme také zvažovali roli občanů samotných když se jedná o online nové záležitosti, jakým způsobem eh, tady může docházet ke sdílení obsahu, eh, zejména v oblasti zpráv, eh, protože byste mohli říct, že vlastně všichni jsme součástí médií online, protože Eh, Evropané prostě se dovídají nové záležitosti také mm, v rámci politické, ale také určité fake news. Eh, dalším aspektem eh, bylo Eh, jak si rozšířit naše zaměření na mladé lidi také na starší občany, eh, protože mladí lidé jsou daleko schopnější přizpůsobit se digitálnímu věku a velice často starší občané mají větší potíže, eh, aby chápali důsledky i vlastních akcí online. Je třeba, aby pochopili, jakým způsobem správně hodnotit informace, které dostávají očekávají a zda ji mohou dověřovat. Mm, od zahájení projektu my jsme začali s velice skromným rozpočtem. Prvním rokem jsme sponzorovali dva projekty, 250 tisíc eur. A fundovali, financovali jsme dva projekty, každý z nich 500 tisíc eur. E, dalším rokem jsme dostali 500 tisíc a byli jsme schopni financovat další dva projekty pět 500 tisíc a čtyři projekty. Tyto projekty se zaobíraly, jak už jsem řekla, za prvé tradičním vzdělávání v oblasti, tedy vzdělávání v oblasti tradičních médií, pardon, až na projekty, které se zaměřovaly například v roce 2017 jsme eh, sponzorovali projekt, kdy jsme se dívali na dop případ informací poskytovaných online pro ženy. Jakým způsobem jsou ženy prezentovány v médiích, eh, zejména co se týče žen a jejich zdraví. Také mm, jsme financovali projekty zaměřené na média z hlediska aspektu novinářů a také rozšiřování příslušné gramotnosti mezi studenty žurnalistiky. Snažili jsme se také eh, podporovali news media ty, co jak si kontrolovali faktičnost či skutečnost a projekty, které budeme eh, financovat eh, v rámci Preparatory Action eh, nám poskytnou velkou pomoc pro budoucí práci v oblasti šíření gramotnosti, v oblasti médií. A e, my se těšíme na tuto práci e, v rámci Renew Creative Europe po roce 2020. A na závěr bych vás ráda požádala, abyste zvážili e, vaše zapojení do týdne mediální gramotnosti proběhnou v březnu a dubnu. 2020. Eh, Během tohoto týdne budeme mít určitou akci v Záhřebu, eh, kde, se budeme, kde budeme představovat projekty založené právě na tomto tématu. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji mnohokrát, paní Walton, za vaší prezentaci. Milé kolegyně, milí kolegové, Nyní eh, můžeme mm, pokračovat vašimi otázkami. Každý z vás má jednu minutu na otázku a prosím, eh, klačte ji přesně té osobě, eh, kterou chcete oslovit. Budeme tady pokračovat to, mm, jak si v tom procesu ping-pong, to znamená na jednu otázku bude následovat přímá odpověď a nyní má slovo první. Nevím. Poslanec, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Moje otázka je na paní Riegler. Musím říci, že mě zklamala vaše intervence. Myslím si, že vaše kritéria postrádají věrohodnost. Prostě máte zvláštní agendu, protože vybíráte pilotní projekty, které se hodí pro tuto agendu. A proto odmítáte to, co se vám nelíbí a vždycky si najdete nějaké ospravedlnění. Proto některých příkladů vy jste zamítli projektové piloty na základě toho, e, že nejsou v souvislosti s tou rozpočtovou položkou. I když by to tam patřilo, nebo jste kvalifikovali jako D, pilotní projekt, který navrhl 60. Eh, výročí Šumanovy akademie a potom jste říkali, že to, že to nehodí eh, do mezinárodní, do interinstitucionálního rozměru spolupráce mezi radou a parlamentem. No jak si představujete, že by tady měla v tomto projektu sehrávat roli nějaká interinstitucionální dimenze? Hmm, eh, protože Evropská komise tady demonstrativně chce eh, dělat něco pro evropské občany, ale nemůžete prostě považovat poslance za hloupé, no to tedy je pravda. Eh, a pak, když tak nepostupujete, tak nám ukažte vaše stanovisko právní, jakým způsobem tady dáváte kurikulukum. Prosím pěkně, bližte se k závěru. Jakým způsobem chcete vnucovat kurikulum s členským státům? Vždyť přece nemáte právo k tomu, abyste to dělali, není-liž pravda. Odpovězte, prosím, paní Rieglerová. Děkuji vám za tuto otázku. No, mohu jenom zopakovat to, co už jsem řekla že my eh, jaksi nesposuzujeme projekty podle vhodnosti, ale posuzujeme právní kritéria, která jsem vám před chvilkou vysvětlila. To znamená legálnost, legální hodnocení toho, zda takový projekt by mohl být financován anebo je už financován v rámci pilotního projektu nebo by mohl být financován z příslušného programu. Co se týče toho, o čem jste se zmínil, bodu D, nebo v oblasti D, pravdou je, že na základě právního poradenství zhledáme-li, že určité projekty nemohou být financovány, pak je musíme dát do kategorie D, protože bychom se odsli v potíži, kdyby takový projekt by nemohl být implementován. Já nejsem si zcela jistá, zda jsem pochopila váši připomínku ke kurikulu, ale v podstatě je to pravda, protože eh, víte, že tady máme rozdělené kompetence. Ne navrhovat, madam, ne navrhovat. To jste asi nepochopila Moje otázku. Je tady eh, rozdíl mezi tím, že navrhujete kurikulum, ale nebo vnucujete kurikulum a to je rozdíl. No, je zapsáno, že členské státy jsou odpovědní eh, za obsah výuky eh, v těchto osnovách a to je obsahem osnov a proto mm, by nebylo dobré, aby na evropské úrovni se eh, tyto osnovy jaksi zpracovávaly a snažili jsme se je vnucovat členským státům. Existovala by tady ještě možnost eh, se zeptat písemně, protože tady nemůžeme podrobně diskutovat pouze vaši otázku, protože by to nebylo spravedlivé vůči ostatním kolegyním a kolegům, abyste tu využíval příliš mnoho času. A teď dostává otázku další poslanec. Frau Bunting? Paní Bunting? Nemohla jsem najít mikrofon. Mám také dotaz. Um, a já tady nechci eh, diskutovat o tom, zda mají být ty projekty eh, schváleny nebo ne, ale eh, tam dva projekty byly, které se týkaly vědecké výchovy, jeden pro dospívající a druhý pro dívky. A já si myslím, že věda je velkou důležitou součástí kultury v Evropě a nemělo by to být eh, uklízeno někam do pěkného rohu, eh, ale obávám se, že oba projekty byly odmítnuty proto, protože jsou již pokryty jinými programy financování a, a důsledek je, že eh, samozřejmě nejde o to, aby tady někdo navrhl nebo vůbec nepřipravu, aby někdo navrhl něco takového k vědecké výchově. A mě by zajímalo, jestli něco takového vůbec někdy přijde ke slovu, nebo se prostě řekne, pokryje to Erasmus nebo něco jiného. Eh, chápete, že tady můžou být různé kulturní aspekty, eh, které by mohly být vneseny eh, do mm, vědecké výchovy. To není potom to stejné jako taková ta vědecká přísnost, kterou požaduje Erasmus a není to ani taková, takový ten mainstreamový tlak, který je v rámci Erasmu. Eh, takže my bychom možná mohli být trochu více imaginativní eh, v této věci, ale zdá se, že ne. A mě by se zajímalo, jak se k tomu stavíte vy. Děkuji. Děkuji za váš dotaz. Já samozřejmě mám plné porozumění pro to, eh, když tyto pilotní projekty a přípravné akce uh, Ehm, navrhuje i Evropský parlament. A my eh, samozřejmě to považujeme za velmi hodnotný, my jsme to považujeme za velmi hodnotný projekt a eh, vyhovovalo nám to, ale eh, hm, tady Ovšem je to tak, že řekneme, bohužel je to C, je to pokryto jiným projektem, ale tak to zkrátka je, tak, taková jsou pravidla, je to definováno a, a v současném systému za současných pravidel my e, nemůžeme jít za tento rámec, za tuto hranici. Projekty vědecké výchovy by samozřejmě mohly být nějaké základní projekty, e, nějaká instituce nebo nějaká organizace by mohla mohla stát za tímto projektem a mohla by požádat o eh, finanční prostředky v rámci toho programu. No samozřejmě to neznamená, že protože musíme eh, dát projekt do kategorie C, tak eh, nikdy tento projekt nebude moci vzniknout, protože ho ne podporujeme, protože bychom to mohli vnímat jako uh, takový program, který vychází od spoda a ten my podporujeme tady není možné, aby někdo vůbec eh, Um, něco takového navrhnul. Eh, projekt, který by se týkal eh, vědecké oblasti. Eh, je to tak, můžete to potvrdit. To je velmi radikální komentář a ono by to samozřejmě velmi záviselo na tom, kterém konkrétním projektu. A já bych vám chtěla doporučit, pokud vy nebo nějaký váš kolega má nějakou myšlenku nějakého projektu, kde si nejste jisti, zda to je pokryto nebo Hm, částečně pokryto právním základem, tak nás prosím ehm, hm, kontaktujte a snažte se s námi eh, to probrat, jestli to je pokryto a jestli tam je nějaká cesta, nějaký úhel pohledu, který by eh, eh, tedy mohl vést k tomu, že řekneme, ano, je to pokryto nebo částečně pokryto. Děkuji, paní Šojdrová. Není slova, pane kolego. Já eh, navazuji na své předřečníky a musím říct, že moje zkušenost eh, s těmi pilotními projekty je poměrně dobrá a já rozumím tomu, že kolegové se snaží najít ten nebo pochopit ten systém jakým evropská komise přistupuje k pilotním projektům ale na těch ukázkách které jsme tady viděli na těch čtyřech projektech je vidět že to jsou vlastně projekty které doplňují stávající programy protože pro ně tam prostě nebylo místo na financování. a já se takže rozumím tomu mně se moc líbí ten nápad s tou vědeckou výchovou ale je potřeba tomu najít eh, tu pozici která bude doplňovat například erasmus nebo kreativní evropu spíš erasmus tím co v erasmu není možné financovat. a já bych se chtěla zeptat na mm, tu inkluzi a integraci uprchlíků protože myslím si že jakákoliv organizace nebo město které se potýká s problémem integrace eh, ať už jsou to uprchlíci nebo eh, sociálně eh, slabí občané třeba mladí lidé ze sociálně patologického prostředí tak potřebují podporu a mm, já si myslím že tady je velmi obtížné soutěžit v těch projektech že tyto organizace by měly mít nárok na tu finanční podporu nicméně ten, projekt ten, program, ten pilotní program je samozřejmě dobrý ale chci se vás zeptat na vaši zkušenost z toho co jste vy museli hodnotit odmítat a tak dále že tady by bylo potřeba nastavit spíš systémové řešení a podpořit je. děkuji. Děkuji paní Šojdrová. Myslím si, že jste tu otázku položila paní Estebanové. Uh, um, ano, děkuji za tuto otázku. Jedním z cílů Erasmus, jak už jsem říkala, je financovat projekty, které podporují zahrnování znevýhodněných skupin různých druhů. Konkrétnost, nebo ten konkrétní příklad uprchlíku, se pro nás stal jednou z priorit, protože ta situace byla naléhavá a my tyto lidi potřebujeme přijmout, vstřebat a integrovat do společnosti. A toto je dobrý nástroj, protože je jednoduché ho použít. Máme skupinu dětí, nepotřebujeme používat žádné konkrétní jazyky a oni si můžou rozvít, rozvinout různé dovednosti. Ten jazyk si nakonec také mohou osvojit mohou si osvojit různé dovednosti, které mohou uplatnit potom na pracovním trhu. My jim dáváme i různé mentory, takže je to všechno velice efektivní v rámci toho cílu integrace. Já se odkážu na svoji prezentaci. V průběhu let máme stále vyšší a vyšší počty přihlášek. Je to stále oblíbenější, populárnější, takže pro nás když ty přihlášky dostáváme, tak je všechny vyhodnotíme. Máme k tomu hodnotící výbor, zhodnocujeme hodnotu, přínos těchto přihlášek podle těch kritérií, které jsme zveřejnili. Občas je to obtížné, protože dostáváme velice kvalitní návrhy z různých členských států, ale financovat můžeme jenom to, co se nám vejde do rozpočtu. Takže to hodnotíme i s pomocí externích hodnotitelů i v rámci výboru a nakonec se nějak musíme rozhodnout, tak se to prostě stává. Několik jich financujeme, chtěli bychom jich financovat více, ale máme svůj rozpočet. Doufám, že jsem tím zodpověděla vaši otázku. Děkuji vám mnohokrát, paní Esteban. Teď má slovo paní Kamojovert. Milá Petro, máš slovo. Děkuji mnohokrát. Domnívám se, že představení projektu, které jsme si právě vyslechli, ukazuje o to víc, zejména v tomto případu Arte, jak dobré je některé projekty eh, vyzkoušet v rámci eh, přípravných akcí a programů, aby se potom dostaly, budou-li dobré, převedeny do mm, normální, do té oblasti normálních programů. Mm, a myslím si, že k tomu jsou vhodné jistě ty příklady a doufám, že se to s nimi bude moci tak v budoucnosti stát. Já vím, že výběr pilotních projektů je vždycky nesmírně obtížný, proto je nezbytné, um, abychom měli objektivní kritéria, kterých se můžeme držet. Ale naprosto chápu kolegyně a kolegy, kteří říkají, na tom či onom místě se nám to nezdá tak jasné, proč určité projekty byly odmítnuty. Možná, že v budoucnosti bychom na to mohli trošku pracovat, aby také argument argumentace byla lépe vysvětlována, proč je to tedy zařazeno do kategorie C a nebo D. Myslím si, že to by bylo nápomocné. Ještě jednou chci také poděkovat za ten návrh už v předpolí vlastně eh, hovořit s komisí, abychom v případě pochyb nějaký projekt mohli uspůsobit tomu, aby se z něho mohl stát pilotní projekt. Na to jistě budou prostředky. A teď se chci zeptat paní Estebanové, vy jste hovořila o evropské přidané hodnotě, ta je samozřejmě důležitá. To jsou projekty, které teď byly vybrány, ale oni jsou poměrně národně, eh, vnitrostátně či či lokálně omezeny. Jak je tady možné zaručit evropskou přidanou hodnotu? A druhá otázka. Integrace je to příliš úzce pojata a e, vztahuje se především na uprchlíky. To je správné, ale domnívám se, že integrace přece jenom je víc protože sport může znamenat i sociální integraci sociálně znevýhodněných skupin. A tady bych ráda věděla, že je to skutečně takto šířeji pojato, než jak se to zdálo v té prezentaci. Frau möchten Sie kurz darauf antworten und dann Frau Esteban? Nejprve paní eh, Grinla na to odpovědět. No, děkuji vám mnohokrát za tu otázku. Um, Komise, my když hodnotíme ty pilotní projekty, tak musíme být soustavní. Když hodnotíme všechny ty pilotní projekty, tak napříč musíme být konzistentní. Je to, jak už jsem říkala, právní zhodnocení v právním rámci, nehodnotíme tím přínos těch projektů samotných. Ale beru v potaz, co jste říkala, že by možná bylo užitečné to lépe vysvětlit, podrobněji zdůvodnit, proč jsme zařadili daný pilotní projekt do určité kategorie. Předložit silnější argumenty, aby bylo to srozumitelné, aby z toho vyplynulo, že to bylo skutečně koherentní, konzistentní to hodnocení a jaká kritéria jsme na to uplatnili. Takže beru v potaz, co jste říkala. Děkuji. Děkuji za tuto otázku. tak jak zajistit tu přijedenou evropskou hodnotu? Hovořila jsem o networkingu a o šíření, protože máme stovky různých projektů po celé Evropě, máme malé organizace i regiony a i na státní úrovni vznikají projekty a jak říkám, po celé Evropě. Takže ta přidaná Evropa, eh, přidaná evropská hodnota spočívá v tom, že se pokusíme vyzobat ty nejhodnotnější projekty a vystavíme z nich síť, kde bude možné si vyměňovat zkušenosti a zachovávat určitou vazbu mezi jednotlivými projekty v té síti. Vystavíme tak určité společenství, to se nám podle mě daří v posledních letech, a pak tím vzniká takové společenství, integrační, sportovní společenství, které se věnuje zejména uprchlíkům. A já souhlasím že to, že si člověk zahraje fotbal, to je jedna věc, to, že se integruje do společnosti, je něco jiného. Ale v Primo Rivati, tak tam nikdo neznal žádný jazyk, ale přesto bylo možné k těm lidem přistoupit, obrátit se na ně a jak když zmíním jeden projekt, který se odehrává tady v Bruselu, v Krajinem, tak to jsou děti bez doprovodu, a ty nejenom sportují, ale také se učí nizozemsky, francouzsky, pomáháme jí s domácí úkoly a v rámci toho projektu jsme schopni poskytnout nebo jim dodat i určité pracovní dovednosti, protože mají svoje trenéry, naučí se tím ty takzvané měkké dovednosti, jejich e, trenéři jim s tím pomáhají. A to my si tedy představujeme v těch projektech, že to je dlouhodobější perspektiva, že to přináší něco, čeho si nakonec můžeme vážit. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, paní Esteban. Paní Bo, milá Salimo, máš slovo. Děkuji. Krásný dobrý den všem. Já jsem se chtěla zeptat paní Estebanové a vlastně se, tom, se tím pokračuje v té otázce, kterou jsme právě projednávali. Myslím si, že tady máme dobrý vektor eh, inkluze mm, sport. To bych využívala spíše to slovo než inkluze než integrace, inkluze tedy. Eh, můžete nám říci, zda v rámci všech těch združení, těch projektů, eh, jakou, jaká část to jsou občané, kteří nejsou uprchlíky, kteří se mohou účastnit. Eh, mohli bychom to kvantifikovat nějakým způsobem eh, a eh, také ten velký projekt Evropy, rovnost eh, mladých lidí, vy jste tady eh, citovali často fotbal eh, a jsou tam ženy dost prezentní? Eh, bdíte nad tím nějakým způsobem? Děkuji vám. Eh, Děkuji za vaši otázku, paní Žibo. Jestliže jsem to dobře pochopila, vaše první otázka byla, eh, jak si procentuální část občanů, neuprchlíků, kteří se účastní příslušných projektů. Eh, projekty Eh, těmito projekty jsme chtěli eh, zahrnout požadavek parlamentu spíše dosáhnout integraci uprchlíků. Eh, v Erasmu máme tedy samozřejmě širší pokrytí, tady máme širší záběr v rámci integrování osob nejenom migrantů, ale tedy i znevýhodněných osob a jiných skupin Mm, které nemají tak privilegované postavení. Ale to, tento koncept se týká přesně eh, pouze tady uprchlíků, jestli tím odpovídám na vaši otázku. Mm, eh, v rámci tohoto projektu jsme chtěli financovat tedy tento cíl. A je to to, co bylo uskutečněno na základě požadavku parlamentu. A vaše další otázka týkající zahrnutí žen do těch sociálních programů. Já ne dobře pochopila vaši otázku. Ehm, protože toto jsou projekty, které jsou zacíleny na uprchlíky, eh, kteří jistě budou hrát třeba fotbal s občany eh, příslušné čtvrti, kde jsou a v rámci těchto projektů nejsou jaksi manšafty složené jenom z uprchlíků, ale jsou to prostě smíšené týmy a to je úžasný okamžik, jakým způsobem spojovat děti, které nepocházejí z uprchlických rodin s těmi z uprchlických rodin. E, to jsou prostě děti z příslušné čtvrti, které se seznamují také s uprchlíky. Je tady možnost e, skutečně velice cenné, hodnotné jaksi výměny a vzájemného poznávání se. Hmm, co se týče rovnosti eh, mladých lidí, jedním z projektů samozřejmě pro krajinem je to tedy fotbal, ale dochází také Oni mají fotbalové, no mužstvo žen, oni mají fotbalový tým žen, eh, složený eh, z místních ženy i ale jsou tady i projekty nesouvisející s fotbalem, například atletika. A tady by mohlo být zapojeno více žen. Normálně se jedná skutečně eh, v hodnocení projektu také o rovnost mužů a žen. Děkuji vám. Danke, Frau Esteban. Ich habe... Děkuji, paní Estebanová. A já jsem se sám přihlásil a sice jsem se chtěl obrátit eh, Eh, na otázku, kterou už tady řekla paní Kamr Envert. Eh, my jsme se zaobírali pilotními projekty a i jiní kolegové mají stejný pocit. A sice, že výměna v procesu hodnocení s poslanci tedy eh, by měla být větší, protože jsme konstatovali, že určité záležitosti například něco, co není příliš aktuální, vyžadují také znalost a zkušenost, eh, které se liší. Mm, mm, tak, aby se dal přiměřeně eh, posoudit určitý projekt a je to úplně normální, protože nikdo není dokonalý, eh, takže někdo nemůže, nemá odpovídající znalosti, aby správně ohodnotil ten proces. A vidíte možnost, aby v budoucnosti v rámci mm, hodnotícího procesu mm, eh, se více spolupracovali s těmi žadateli. Eh, domnívám se, že Eh, poté by se vyřešila ta nevědomost o té příslušné situaci eh, na základě vzájemných rozhovorů. Já si myslím, že v této fázi by to bylo vhodné eh, pro výměnu informací, jak si navzájem. A tady komise a parlament by se navzájem mohli učit, zejména v tomto tématu, protože poslanci vlastně eh, tady zastupují své voliče a občanky a eh, musí jim to být schopně také vysvětlit. A domnívám se, že by teda bylo dobré a záhodné, kdybychom měli možnost do budoucnosti být více zapojeni do té hodnotící fáze. Äh, Děkuji za tento dotaz. Tady k tomu mohu zopakovat to, co jsem již odpověděla paní eh, Kamer Evert, a to, že komise je samozřejmě ochotná před eh, závěrečnou lhůtou podání přihlášky se spojit s žadatelem nebo kontaktním místem, tak aby se zjistilo, zda tento projekt již nějakým právním aktem je pokryt nebo ne a zda eh, by to mohlo zapadnout do kategorie A a nebo B. A můžeme poskytnout i různé pokyny nebo typy, jaké projekty by dostaly spíše písmeno C a nebo spíše A a B. Myslím, že minulý nebo asi ne minulý a předminulý rok, ale v těch předchozích letech jsme dokonce dělali takové informační semináry pro, semináře pro asistenty a zaměstnance Evropského parlamentu vždy předtím, než byly předkládány ty žádosti, tak aby jsme vysvětlili to, co jsme vysvětlovali i tady, tedy jakým eh, eh, způsobem eh, tam budou formulovány ty hodnot, nebo jsou formulovány hodnotící kategorie a co je potřeba splnit, aby ten daný projekt byl mm, potvrzen. A pokud pokud eh, byste měli zájem, tak by bylo možné navázat na tuto někdejší eh, tradici. Myslím si, že to bylo po roce nebo po dvou potom zase přerušeno, ale my bychom samozřejmě mohli dělat tyto informační semináře před vypršením té lhůty pro předkládání eh, žádostí, abychom vysvětlili, jak to komise hodnotí a z čeho vychází při hodnocení. Kolegové na komisi by možná Ehm, mohlo by se stát, že nebudou mít třeba to specifické vědění a znalosti k té dané oblasti. A tam bych potom ráda poukázala na to, že při hodnocení my vlastně Eh, nevycházíme z podstaty nebo hodnoty těch projektů jako takových, ale my zkoumáme na eh, právní kritéria, to znamená, je to pokryto nějakým konkrétním programem, eh, je to v souladu se smlouvami, s finančním nařízením a tak dále. Děkuji. Já jsem si myslel, že jsem poslední na seznamu dotazů, ale zdá se, že se ještě přihlásily dvě další osoby. Forma Barde. Děkuji, pane předsedo. Ano, opravdu jsem se eh, přihlásila o slovo a sekretariát eh, to tam nezapsal. Mám eh, pár dotazů. Nejprve bych vám chtěla poděkovat za to, že jste hovořila o myšlence a mechanismu pilotních projektů. Jsem nově zvolenou poslankyní a, a proto je to pro mě důležité, abych porozuměla tomu, jak ten mechanismus funguje. A mám několik technic, mám te- takovou technickou otázku. Eh, zda máte eh, tady eh, nějaký úvod do problematiky pro nově zvolené poslance a za druhé, jaký je čas harmonogram pro pilotní projekty v dalším rozpočtovém plánovacím období. A potom mám ještě dvě otázky, které se týkají pilotních projektů. První otázka. Music Moves Europe, hudba hýbe Evropou. Myslím si, že tento pilotní projekt je opravdu skvělý, je to strategicky významné pro Evropu jako eh, svět hudby. A ve své prezentaci jste se zmínila také o otázkách vzdělávání nebo výchovy. A mě by zajímalo, zda eh, tam v tom projektu sehrávají úlohu také hudební školy. Potom druhá otázka směřuje eh, k eh, mediální eh, gramotnosti všech inici- v rámci všech iniciativ a Mohla byste prosím specifikovat iniciativy a dosažené výsledky, pokud jde o dospělé? Ono samozřejmě je to obrovská výzva, jak v tomto přistupovat k dospělým, kteří tam nejsou začleněni do nějakého formálního vzdělávacího systému a mě by zajímalo, zda máte nějaké dobré postupy osvědčené, které byste mohla doporučit z takových projektů. Děkujeme, paní Melberde. A teď bychom eh, eh, požádali hosty, aby odpověděli. Jsme samozřejmě časově omezení, takže prosím, odpovězte stručně, pokud můžete. Ano. Pokud jde o ty eh, zaváděcí kurzy nebo kurzy pro nováčky, tak samozřejmě tady eh, je, je na parlamentu, jestli by si něco takového přál. A pokud jde o harmonogram na pilotní projekty, tak pokud jde o rozpočtový postup, tak eh, rozpočtové řízení tedy, tak ehm, já si myslím, že lhůta pro předkládání je v květnu a potom hodnocení komisí probíhá v červnu. Uh, pak je rada a parlament. Tam tedy tak, tak to se potom předávají ty informace parlamentu. Tak, tomu, tak by to mělo být. Pokud jde o mediální gramotnost pro všechny, a tady vám děkuji za váš dotaz, pokud jde o dospělé, tak tam bych eh, ze zkušenosti eh, z projekty řekla, že velmi důležitým aspektem je zapojení existujících organizací v nějakém městě. Například eh, jedna z nejzajímavějších věcí, kterou jsem viděla, byla spolupráce mezi knihovnami a organizacemi pro mediální gramotnost, kdy knihovny poskytovaly eh, školitele, kteří se mohli spojit eh, a pracovat se staršími občany a učit je některé základy užívání sociálních médií a všeho, co s tím souvisí. Takže já bych řekla, že ano, je potřeba do toho zapojit existující komunitní organizace. To je asi ten nejlepší způsob, jak se obrátit na dospělé a mediální gramotnost pro všechny, tak tam, um, tam samozřejmě zajímavé je hlavně uh, to, jak rozmanité metody lidé přinášejí při řešení různých výzev. Děkuji. Paní Rikalde. Děkuji. A, ano, všichni si cedíme e, toho programu Hudba hýbe Evropou a ty e, školicí akce e, jsou otevřeny všem formálním nebo neformálním útvarům a těm, kteří mají tedy zkušenosti se školením. Děkuji. A poslední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 pro Arte ten projekt eh, bude končit a myslím si, že to byl obrovský úspěch, tak by mě zajímalo, jestli chcete s tou iniciativou pokračovat eh, v novém eh, programu pro kreativní Evropu v dalším ročníku a pokud ano, tak jakým způsobem ten program zaintegruje, zaintegrujete do toho nového znění toho projektu nebo do, to, do té nové formy toho programu, pardon. Děkuji za otázku. My si myslíme, že to je skutečně úspěšný projekt. Souhlasíme. A pokud váš kuň vyhrává, tak ho přece ne, tak nebudete sázet na jiného. Když vám něco funguje, tak to nebudete opravovat. Nám se navyšuje ten úspěch a myslím, že můžeme rozšířit přínos tohoto projektu. Takže v kostce zachováme ty základy toho projektu tak, jak jsou. A pokud získáme dodatečné finance, tak určitě bude příležitost to ještě rozvést a povznést to na vyšší úroveň. A určitě nechceme měnit základy toho samotného projektu. Spíše chceme určitou kontinuitu navázat na ten úspěch, který už to přineslo. Dankeschön. Ich möchte jetzt Děkuji. Já bych rád uzavřel tento bod. Děkuji Srdečně tady děkuji našim hostům. Vidíte, že toto téma nám velmi leží na srdci, že se jim velmi zabýváme a doufám, že i po této velmi důležité rozpravě v budoucnosti eh, ta rozprava bude ještě intenzivnější, že budeme více v kontaktu. Tady hovořím i za kolegy a v tomto duchu bych se s vámi chtěl rozloučit. Těším se, že se v nejbližší době opět uvidíme. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Milé kolegyně, milí kolegové, budeme nyní pokračovat s dalším bodem a to je rozprava s Fórem mládeže minimálně jednou za rok. My vedeme takovou výměnu mm, diskuzi, takovou diskuzi s evropskými občany. Přitom se jedná o to, abychom mohli zlepšit naše konkrétní návrhy, jak zlepšit náš politický rozhodovací proces, abychom lépe dosáhli mladých lidí, abychom mohli lépe zohledňovat jejich potřeby v evropské politiky. Jedním z hlavních kontaktních partnerů v rámci politiky pro mládež je samozřejmě Evropské fórum mládeže, jehož zástupci Andrá Kasamety a Judith Lantaj mezi námi jsou a já je tady srdečně vítám na našem výboru. Tato výměna názorů přichází v správný čas, protože v současné době máme třístranná jednání s Radem a komisí v rámci víceletého finančního programu. Jak víte, eh, máme tady Evropskou Wird auch der erste Meinungsaustausch mit unseres Ausschusses sein. Evropský sbor Solidarity a Erasmus+. Plus. To bude také eh, dnes první výměna názoru mezi novými členy tohoto výboru a já se velice těším na naši diskusy a dovolte, abych řekl, že nejprve se těším, že se od Evropského fóra pro mládež dozvím, co podle jeho názoru může dělat eh, v rámci jejich potřeb náš výbor, jaké politické priority aktivity by tady pro mladé lidi měly být. A já nejprve dám mm, slovo těmto zástupkyním na jejich krátkou prezentaci zhruba 15 minut a poté budeme mít zase kolo otázek a odpovědí. Takže prosím, máte slovo. Vážený předseda, vážení evropští poslanci, vážení kolegové a přátelé, v první řadě bych chtěl poděkovat za to, že jste zahájili tento dialog a že stavíte mladé lidi do středu zájmu na dnešním setkání. Máme dlouhou historii spolupráce mezi Evropským Fórem mládeže a výborem kult. Takže rádi vidíme, že se zavazujete k tomu, že s námi i nadále budete spolupracovat a zlepšovat tak životy mládeže. Ještě než začneme, tak já se chci představit. Jsem Andrea, jsem členem představenstva Evropského fóra mládeže, jsem mladým dobrovolníkem, jedním z jedenácti dobrovolníků, kteří vedou tuto organizaci. Chci tedy také přivítat našeho koordinátora pro evropské instituce a potom Anfalce Libertyho, který také vede naší, náš personál. Všichni rádi zodpovíme vaše dotazy a rádi se zapojíme do debaty, která bude následovat. Jsme velice poctěni, že tady můžeme být, takže vám chci ještě jednou poděkovat za tuto příležitost. Ještě než dojde k té debatě, tak vám chci trochu představit, kdo jsme. Jenom stručně, na, o co se nám jedná v naší práci, ale jakým problémům také čelí dnešní mladí lidé a co můžeme společně udělat, abychom tyto problémy řešili. Takže nejprve taková malá prezentace, která, jak vidím, funguje. Takže co je to Evropské fórum mládeže? Je to nezávislá demokratická organizace vedená mládeží, Evropská platforma. V čele této organizace stojí mladí a naše valné schromáždění, které je eh, rozhodovacím orgánem, je složeno také z mládeže, která je čl- ze členů naší organizace. Máme zástupce rad, vnitrostátních rad mládeže. Všechny tyto rady jsou členy Evropského fóra mládeže a také zároveň dalších mezinárodních organizací mládeže. Čemu se věnujeme? Snažíme se dodat určitou moc a určitou sílu mládeži, aby se aktivně zapojili do společnosti a zlepšili tak svoje životy. Děláme to tak, že zastupujeme jejich zájmy a práva, stejně jako jejich organizací. A kdo jsou naše členské organizace? Jsou to zastřešující organizace, stejně jako my. Mají další členy, které jsou zase jiné organizace z lokální nebo národní úrovně, takže skrze tu síť dosahujeme miliony mladých lidí. Naši členové zastupují velice rozmanité skupiny mládeže. Jenom pár jich tady můžu zmínit. LGBTQI+, venkovní, venkovskou mládež, menšiny. Spolupracujeme také s dalšími organizacemi a platformami, které zastupují například eh, muslimskou mládež nebo romskou mládež a tak dále. Potom, čemu se věnují naši členové, to je také velice rozmanité. Buď je to o neformálním vzdělávání mládeže, vzdělávání v oblasti občanství, sociální E, inkluzi, klimatickým změnám se věnují, udržitelnému rozvoji a tak dále a tak dále, takže je to skutečně velice rozmanité. Evropské forum mládeže je organizace, která se neustále rozrůstá. A je to proto, že sektor mládeže je stále silnější a také se rozrůstá. Mladí lidé jsou stále více aktivní a chtějí se zapojit my jsme vám přinesli příklad. Máme průzkum eh, z Eurobarometru z letošního jara a to ukazuje, že 75 našich respondentů se zapojilo do různých hnutí a akcí v průběhu svého života. A takové zapojení, taková aktivita, to znamená, že pokud narůstá naše činnost, tak potřebujeme stále větší podporu pro naše aktivity, pro aktivity mládeže. To znamená více a více financování pro organizace mládeže, více prostoru, kde se mohou mladí lidé zapojit, eh, také pro šíření informací a dát jim prostor, aby mohli činit rozhodnutí. Mladí lidé jsou také stále častěji voliči. A jasným příkladem jsou volby do Evropského parlamentu, které se konaly na začátku letošního roku. Statistiky jasně ukazují, že věková skupina 18 až 24 let měla největší nárůst účasti ve volbách ve srovnání s jakoukoliv jinou skupinou. Takže dříve to v roce 2014 bylo 28% a nyní to bylo 42% v letošních volbách. Takže můžeme říci, že mladí lidé byli klíčovou sílou v letošních volbách do Evropského parlamentu. Ale přesto mají stále velice malé zastoupení, nedostatečné zastoupení v eh, institucích, které činí rozhodnutí a o to se právě zasazují často mládežnické organizace. Snaží se otevřít nové prostory pro mladé lidi, aby se mohli podílet na rozhodnutích, která padají. Evropské volby skutečně měly vyšší účast mladých voličů a bylo to také díky tomu, že mládežnické organizace napříč kontinentem se aktivně zapojily a zasazovaly se o toto téma. Máme Evropské forum mládeže, které vedlo kampaň. Možná jste ji viděli, jmenovalo se to Change is Coming, změna přichází a součástí této kampaně byla taková dodávka, která projíždila celou Evropou. Zastavili jsme se v devíti městech, hovořili jsme tam s mládeží, hovořili jsme o tom, jak je důležité volit a jak je evropská politika důležitá. A to je jenom část toho, co jsme dělali. A tam jsme se určitě nezastavili. Pokračujeme dále i po volbách s Spolupracujeme například s vámi, s europoslanci, kteří máte zájem o mládež a snažíte se vystavět novou eh, skupinu pro mládež, která je velice důležitá chceme s vámi společně vystav, vystavět novou silnou skupinu, která bude zastupovat otázky, které nás tíží ve všech výborech Evropského parlamentu. Takže tohle je trochu o nás ale chci také zmínit problémy, kterým dnešní mládež čelí, protože skrze naše členy se můžeme ptát mladých lidí, jaké problémy je trápí v současné době. A tady máme takové oblasti, ke kterým se mladí lidé vyjadřují a kde mají pocit, že ti, kdo rozhodují, by měli se zasadit aby měli mladí přístup ke svým právům a aby byla zajištěna kvalita jejich života. Takže klimatická krize je prvním bodem. To znamená, že mladí chtějí, aby politici se uznali, že krize už existuje a že musíme podniknout určité kroky směrem k udržitelnosti, ať už je to na úrovni vlád nebo jiných institucí. Je potřeba se postarat, aby mládež skutečně měla nějakou budoucnost a společnost mohla vzkvétat i do budoucna. Tady také vidíme otázku lidských práv, které v tuto chvíli už nejsou považovány za něco eh, nespochybnitelného, takže máme skupinu, která se zabývá právem, právě mládeže a vidí, že mladí lidé mají často překážky, v tom, aby mohli hájit svoje práva. Nemohou plně požívat své základní lidská práva a svobody. Ať už jsou to občanská práva, nebo sociální práva, nebo i hospodářská, ekonomická práva a tak dále. Dále. Smr- smršťuje se nám občanský prostor. Říkáme, že mladí lidé se stále častěji zapojují v mládežnických organizacích, jsou stále častěji aktivní a aktivisté, ale zároveň mají velké problémy s financováním na národní úrovni. Často čelí velice restriktivním zákonům, které jim často neumožňují se plně zapojit do určitých aktivit. Dejme tomu, pokud by šlo o LGBT+, a související témata, pokud jde o lidská práva a tak dále, to všechno je problém. Dále demografické otázky. Naše populace stárne a, a jak jsem říkal, mladí lidé čelí určitým překážkám v přístupu ke, svých práv, ke svým právům. Týká se to i sociální inkluze, zaměstnanosti. Víme, že řada mladých lidí má riziko sociálního vyloučení v Evropě. A dále digitalizace, která nyní zasahuje do všech oblastí našich životů a přináší to sebou řadu různých otázek, řadu různých problémů. Co tedy dělá Evropské forum mládeže, aby řešilo tyto problémy? Je to celá řada různých věcí, ale já jich pár zmíním konkrétně pro tuhle chvíli. Je to JoFest, to se koná každé dva roky v rámci Evropského fora mládeže společně s Evropským parlamentem ve Štrasburku pořádáme JoFest, což je největší politický festival mládeže. Je to festival, který svádí dohromady ty, kdo jsou v pozici rozhodování a mladé lidi, tedy zástupce institucí a mládež. Eh, posledně jsme přivedli více než tisíc mladých lidí a vedeme společně debaty na téma těch problémů, které se objevují v životech dnešní mládeže. Příště to bude 29. a 30. května ve Štrasburku příští, v příští rok. Dále European Youth Capital, Evropský kapitál mládeže, to se týká velkých měst, kde se snažíme zapojit do otázek, které souvisejí s mládeže v rámci měst. Takže pokud se uh, město zapojí, tak příští rok to bude na ve, ve Srbsku, v Srbsku, příští rok to bude, a další rok to bude Amia ve Francii. Nedávno jsme zavedli také Youth Progress Index, index pod pokroku mládeže a snažíme se tím přispívat k, politi- k vytváření politik na základě důkazu. Je to analýza kvality života mládeže která eh, přesahuje jenom ekonomické ukazatele. O tom se rád ještě rozhovořím, ale teď budu pokračovat. Eh, kam jsem se snažil dospět, teď mám ještě tři minuty, kouka, je to, co máme nyní před sebou na stole. A sice na čem pracujeme s výborem Kult. A to je příležitost pro mě vám všem poděkovat za skvělou spolupráci je to například program Erasmus+, potom Evropské, Evropský sbor Solidarity. Eh, tady děkujeme paní zpravodajce Šajdrové, eh, stínovým zpravodajům a pokud jde o ty předchozí aktivity, které už jsem zmiňoval, tak my se těšíme, že budeme v, i v těchto otázkách s vámi spolupracovat. A rádi vám budeme jakkoliv nápomocní, jakkoliv to bude možné přispět i k vašim aktivitám. Tyto programy, jak jsem říkal, jsou pro nás klíčové. Je to klíčové pro život mladých lidí a proto si myslím, že je poměrně jasné, že jsou to programy, které fungují možná nejlépe v Evropě. Takže v Evropském fóru mládeže se soustředíme právě na tyto programy. A myslím si, že už jsme několikrát zmínili, zmínili jaké jsou hlavní naše myšlenky k Erasmus Plus a Evropskému sboru Solidarity, ale několik jich ještě zmíním. K Evropskému sboru Solidarity, tady si asi pamatuje, že jsme hovořili o desetinásobné navýšení rozpočtu a s potěšením vidíme, že Evropské, Evropský parlament se zasadil o strojnásobení. Myslíme si, že to je velice důležité. Myslíme si, že je důležité, aby mladí lidé měli přístup k tomuto programu a aby více projektů mládeže dostalo podporu. Je to program, který je otevřený komukoli, takže my podporujeme Evropský parlament v tom, že se snaží, aby byl program inkluzivnější. Je pro nás také důležitější, důležité, aby tady byla podpora pro mladou občanskou společnost. Discover EU je také iniciativa, do které jsme se zapojili. Tady je komponenta učení. Organizace mládeže jsou tady zohledněny a mají tím pádem příležitost pomáhat mladým lidem v procesu učení. Discover EU eh, neubírá z ostatních částí tohoto programu, které také potřebují financování, což vítáme. K Evropskému sboru Solidarity pro nás je tady velice důležité, aby to bylo inkluzivní, přístupné, aby to bylo vyvážné, vyvážené mezi centralizovanou a decentralizovanou aktivitou. To je velice důležité. A umístění dobrov, dobrovolníků by se mělo stále omezovat na neziskové organizace. A v neposlední řadě si myslíme, že tyto programy musí být dále navázány na strategii Youth eh, protože to potom bude v souladu s evropskými prioritami. Tak to byl takový přehled, takové schrnutí. Já se teď velice rád s vámi zapojím do debaty, pokud k tomu máte nějaké otázky. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. Při vaší prezentaci jsem si znovu uvědomil, jak důležité je, že evropská mládež, že mládež vůbec má hlas, který je vyslyšen a že mládež má možnost spolu se zúčastnit, zejména s ohledem na přerušená jednání v Severní Makedonii a Albánii týkající se přístupu Evropské, do Evropské unie. Pro mladé lidi je to obrovské zklamání. Já jsem teď před několika týdny byl jako pozorovatel voleb v Kosovu a sešel jsem se tam s mladými lidmi, kteří jsou tak nesmírně pro evropsky orientovaní a počítají s Evropou. A je třeba, aby my v Evropském parlamentu, ale pracovníci na komisi si znovu uvědomili, jak důležití jsou naši mladí lidé v Evropě. Je to naše budoucnost a proto mám velkou radost, že jste mezi námi. A nyní dám slovo panu Zverovi. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také za tuto možnost diskutovat se zástupci Evropského fóra pro mládež. Mladí lidé mají mnoho přátel v našem výboru a toto stanovisko hm, schvalujeme také v třístranných jednáních. Já vedu jednání za Evropský parlament a rovněž jsme slíbili, že budeme lépe spolupracovat s Evropským fórem mládeže i v rámci dalších témat. Chtěli bychom také získat více finančních prostředků pro mládežnické organizace. Um, oni mají velké ambice, to víme, a Evropský parlament to podporuje. Evropský parlament chtěl strojnásobení prostředků pro program Erasmus+. Někteří si myslí, že tímto návrhem jdeme příliš daleko, ale my se o to budeme zasazovat, budeme bojovat za to, abychom získali více finančních prostředků, protože více financí znamená také větší šance. A mm, tady vznikají nové iniciativy. Dovolte, abych řekl ještě jednu jedinou větu. My nechceme žádné nové iniciativy, ale chceme se opírat o tradiční aktivity mládežnických organizací. A také se budeme zaobírat pan evropskými organizacemi. Mladí lidé, mládež, se zúčastnila posledních evropských voleb, což vedlo k dobrým výsledkům na evropské úrovni i ve Slovinsku. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Takže my teď um, nazbíráme ještě tak dvě, tři další otázky. Petra má slovo, prosím. Děkuji mnohokrát, milý Andreo. Eh, milé Evropské fórum mládeže, je hezké, že jste dnes opět mezi námi a dovolte, abych i já za sebe vám poděkovala za ty četné aktivity, které jste rozvíjeli v posledních letech a které rozvíjíte i dnes. Chci poděkovat za dobrou spolupráci mezi naším výborem pro kulturu a vámi, mm, která, jak doufíme, bude i v budoucnu pokračovat. Vy jste tady hovořil o velice významných bodech. Já mám jednu srdečnou prozbu, co se týče Erasmus+. My jsme žádali strojnásobení prostředků a právě jsme v přístraných jednání, ale první čísla z rady tady kolují, které tedy neznamenají nic dobrého. Rada nechce ani zdvojnásobení prostředků. A tady, domnívám se, bychom byli všichni nesmírně vděční, kdyby i Fórum pro mládež, Evropské fórum pro mládež, ještě zřetelně i ve svých členských státech pozdvihlo svůj hlas a pomohlo nám přitom abychom dosáhli skutečně v našem boji toho strojnásobení prostředků. Já si myslím, že by to byl důležitý signál, který vyšleme a pro nás zároveň podpora ze strany Evropského fóra mládeže, aby o to usilovali i ve členských státech, a, mm, aby jim vysvětlovali, jak významné jsou investice do mládeže a proto Erasmus Plus potřebuje více peněz. A to je moje prozba, protože to by bylo velice důležité, abychom i z vaší strany získali podporu. A ještě jeden bod, možná bychom o tom mohli popřemýšlet. E, evropské, e, nebo hlavní město Evropského fora. E, to bohužel je takové stínové ve srovnání s evropským, tedy s hlavním městem Evropy. Já si myslím, že je to velice významný projekt a možná, že bychom mohli společně zvažovat, jak toto miminko ještě více podpořit a dosáhnout toho, aby dorostlo to by, protože to je velkolepá akce. Děkuji mnohokrát, děkuji ti Petro. Paní Šojdrová, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát. Ráda bych poděkovala za vaši prezentaci a za vaše iniciativy, za vaše spolupráci s námi. Je to nesmírně důležité. Stejně tak, jako Petra už hovořila o rozpočtu, to je nesmírně důležité. Bylo by velmi velmi nápomocné, kdyby vy jste se obraceli na vaše národní partnery a vaše národní organizace, aby lobovali mezi ministry financí, ministry pro vzdělávání, protože oni musí podpořit navýšení evropského rozpočtu. Hm, eh, vy jste oslovil některé otázky Například v otázce rozpočtu potřebujeme velice úzkou spolupráci a potřebujeme va- vaši zpětnou vazbu. Já bych se chtěla zeptat na Evropský sbor Solidarity, protože nyní jsme v procesu třístranných jednání a během tohoto jednání s Radou a komisí o programu Erasmo a Evropským sborem Solidarity jsme se museli zaobírat decentralizací a správným řízením. A Evropský parlament chce, aby evropské organizace, tak jako vaše, Evropské fórum se mohli přímo ucházet o granty v Evropské, u Evropské komise, aby nemuseli soutěžit s nevládními organizacemi a regionálními organizacemi či národními organizacemi, zejména v Belgii. Komise není ochotná eh, přijmout tento náš návrh, aby se to jaksi zabezpečilo v těch legislativních balíčcích. Jak významné je pro vás eh, toto rozhodnutí, tento návrh Evropského parlamentu. Mohl byste nám k tomu něco říci v rámci vašich potřeb? Děkuji vám. Děkuji. A teď tedy eh, dám eh, vám prostor pro odpovědi. Děkuji za tyto otázky, děkuji vám za vaše slova eh, poděkování. My samozřejmě jsme velmi rádi, že můžeme spolupracovat s výborem pro kulturu a, a mm, jak to tady někdo z vás zmínil, ta dosavadní spolupráce byla velmi dobrá, takže se těšíme i na další spolupráci během tohoto mandátu a potom toho dalšího a tak dále. Takže k našemu tématu. Mám tady spoustu poznámek a rád bych začal Erasmem Plus a rozpočtem pro Erasmus Plus. Ano, samozřejmě. Strojnásobení rozpočtu je naprosto zásadní pro eh, Evropský parlament a Evropské fórum mládeže také samozřejmě. Nedávno jsme zaslali dopisy všech ministerstvům, eh, eh, všem ministerstvům členských států jsou tam tady vždy tady členové um, Fora mládeže. Nevždy se nám podařilo získat podporu opravdu každého, ale um, myslíme si, že to zatím stálo za to. Obrátili jsme se na všechny a možná v příštích dnech se s tím setkáte uh, i na sociálních médiích budeme se snažit eh, poutat pozornost k tomuto strojnásobení rozpočtu, jak je to důležité. Když jsme například hovořili mm, o desetkrát Erasmus, tak to nebylo proto, abychom žertovali, ale proto, že je důležité a že, že to je pravda. Je důležité zapojit všechny. My opravdu k tomu potřebujeme desetinásobný rozpočet strojnásobení je samozřejmě velmi dobré, my to velmi podporujeme a budeme to národním vládám sdělovat velmi výrazně. Děkuji vám za to všechno a ještě bych zopakoval, že Evropský parlament byl naším největším, nejúžasnějším spojencem v tomto boji za strojnásobení rozpočtu, takže opravdu vám velmi děkujeme. Pokud jde o Evropské město, to hlavní město mládeže, tak tady souhlasím. Ten název byl vytvořen před deseti lety a během těchto deseti let došlo k obrovskému vývoji, posunu. Ten název eh, se velmi eh, rozrostl, tedy rozrostl se počet eh, přihlašujících se měst a vždy, i když proběhne ten rok, tak vidíme, že tam z toho vyplyne větší financování pro organizace mládeže, je tam větší prostor pro to, aby se zapojovali mladí lidé, takže je tam opravdu dlouhodobý efekt hm, tohoto uh, titulu. Nestačí ho pouze získat, nebo není, nekončí to tím, že to získáte, ale ono to potom pokračuje. A takto se místní úroveň a Evropa zbližují. Vidíme, jak eh, města, která usilují o tento titul, eh, se do toho zapojují, eh, získávají více znalostí o evropských politikách, evropských programech a tak dále. Jsme velmi rádi, že výbor Kult se o to zajímá. Možná, že by to mohl být nějaký pilotní projekt v budoucnosti. To je teď jenom taková myšlenka, která mi přišla. A pro nás je to mm, mm, předmět velké hrdosti. Jsme na to hrdí a pokud to evropské spory eh, solidarity, tak mm, ty věci jsou velmi dobré pro mladé lidi, protože oni díky tomu cestují v Evropě. A proč by se neměli třeba zastavit v nějakém hlavním městě eh, mládeže a zapojit se do těch organizací, které tam působí a tak dále? Děkuji, Líbo. Dále velice důležitá věc Erasmus Plus a Evropský sbor Solidarity, ty centralizované akce. Děkuji za tuto otázku. Je to něco, co nám opravdu nejvíce, nebo je to jedna z věcí, která nám nejvíce leží na srdci, čemu se věnujeme eh, v našem fóru tolik celoevropských sítí a organizací, které spolupracují v rámci těchto programů, pracují na tom, vytváří skvělé projekty s mladými lidmi v celé Evropě a přináší do toho přidanou hodnotu. A velmi často nemají přístup k finančním prostředkům, protože třeba eh, mají sídlo v Belgii a potom eh, tam musí soutěžit eh, s s jinými e, věcmi v rámci národních agentur o peníze, které směřují k organizacím v té dané zemi. Takže my říkáme, že je velice důležité, aby tyto organizace mohly požádat centralizovaně. Tak na to se týká e, sporu Solidarity i Erasmu+, tak aby pro ně bylo jednodušší e, se k tomu dostat. Děkuji. Dalším Další dotaz. Paní Anderson. Děkuji, že jste mezi námi. Mám několik eh, základních eh, otázek, abych ten přístup lépe pochopila. Kde vidíte nějaké vodítko nebo něco, Eh, proto, že mladí lidé nemají rovná práva, že nejsou považováni za rovnocené občany. Co vás k tomu vede, k tomuto předpokladu? Pokud jde o státní občanství, tak s tím souvisí i to, že eh, jde o definici právního postavení jednotlivce vůči státu. Tam je to vždy spojeno s určitými právy, ale i povinnostmi. A v této souvislosti by mě zajímalo, co rozumíte pod konceptem, konceptem globálního občanství. Jaký rozdíl je mezi globálním občanstvím a národním občanstvím a kde vidíte výhody nebo eh, jak na tom může jednotlivec být lépe, nebo v co může dýchat, doufat eh, za výhody, pokud bude mít to globální občanství, global citizenship a vůči komu by měl ten jednotlivec svá práva uplatňovat. Paní Mel Várde má slovo. Děkuji. Jsem velmi rád, že tady vidím mladou ženu eh, v panelu z Lotyšska, takže budu hovořit lotyšsky. Děkuji. Když jsem se připravovala na tento panel, eh, tak jsem eh, tak mě napadla jedna taková otázka. A to, co e, my z Evropského parlamentu můžeme udělat na národní úrovni. A vy se vlastně ptáte úplně obráceně, tedy co e, bychom měli udělat společně na té evropské úrovni společně. A já bych řekla, že pro nás je důležité, abychom eh, tady nedělali něco pouze pro mladé, ale abychom s nimi spolupracovali jak na národní, tak na evropské úrovni. To je potom samozřejmě eh, velký úkol a velká zodpovědnost pro nás, pro všechny. Musíme eh, se s mladými setkávat, eh, třeba i na lokální úrovni, eh, tam, kde žijí, a podávat jim informace o Evropské unii. Já jsem si vytvořila takový plán škol v Lotyšsku, které bych mohla navštívit například. K mediální kompetenci, tedy gramotnosti. Uh, to je pro Lotyšsko velmi důležité. Ovlivňuje to motivaci mladých lidí, jejich další aktivity a možnost účastnit se evropských projektů. A tady bych měla dotaz na vás. Co od nás očekáváte? Co my na eh, vnitrostátní úrovni můžeme udělat a jak můžeme na pomoci vašim cílům? Paní Benjamia má slovo. Děkuji. A Vítám vás tady, děkuji za prezentaci. Já mám dva takové postřehy. Nejprve, jak přesně se organizujete, jak přesně se e, financuje, jaký máte roční rozpočet. A druhá věc, e, vy jste zmiňovali určité výzvy pro mládež v Evropě a je pravda, že dnes hovořím za Španělsko, ale proč se nehovoří o zaměstnanosti a o přístupu k zaměstnání? s čímž mají přece lidé, často mladí lidé, potíže. Dále, bydlení. Docela mě zaujalo, že to tam vůbec nemáte v těch prioritách, které jste vy, vyjmenoval. A další překážky, pokud jde o podnikání, protože to je pro mládež také velice těžké udělat v rámci Evropské unie. Každopádně eh, je možné, že to je čistě španělský problém, takže to není celoevropský problém a proto to nezahrnujete. Dále, neustále, říkáme, musíme rozšiřovat rozpočty, navyšovat financování a tak dále. A to je samozřejmě velice důležité pro všechny iniciativy. Ale mě by zajímalo, jakou přesně máte tedy úlohu v rámci celého toho našeho evropského projektu? Co očekáváte, že s tím větším pro, rozpočtem vlastně dokážete? Jakým způsobem rozšíříte celý ten náš projekt? Uh, Jaké zodpovědnosti jste vůbec ochotni přijmout a dále nést v rámci toho evropského projektu? Mir fassen Teď ty tři otázky spojíme a můžete odpovědět na všechny společně. Děkuji ještě jednou za všechny tyto otázky. Teď už se dostáváme trošku za hranici mé komfortní zóny a já doufám, že se mi to podaří zodpovědět uspokojivým způsobem. Co mohou poslanci dělat na vnitrostátní úrovni? Já si myslím, že se můžete obracet na organizace mládeže, na radu mládeže Lotyšská a na různé jiné rady mládeže. Hovořte s mladými lidmi, naslouchejte jim a dejte jim pro, příležitost a platformu, aby mohli hovořit na národní úrovni s vašimi vládami. A vše, co slyšíte, tak potom e, přeneste sem do Evropského parlamentu, zpět do tohoto sálu, do této budovy. Já si myslím, že to eh, je něco, co bych vám každopádně doporučoval. Pokud jde eh, Pokud je o to, že eh, zda jsou mladí lidé, nebo proč nejsou vnímáni jako rovnocení občané, nebo jak to s tím je. Já bych řekl, že lidská práva jsou univerzální a my je chceme hájit, chceme je prosazovat a pro mladé lidi usilujeme o to, aby každá mladá osoba měla eh, přístup ke svým lidským právům. Některé, eh, některá ta práva byly tady zmíněna, eh, přístup ke kvalitním pracovním místům, potom otázka bydlení. Samozřejmě bychom tady mohli jmenovat hotový seznam, ale já si myslím, že o to tady nejde. Ale tímto směrem by se to mělo ubírat. Mělo by se diskutovat o tom, že mladí lidé by měli plně využívat svá práva, využívat eh, svá, požívacích lidských práv a eh, například eh, existují bariéry pro tyto, to uplatňování těchto práv. Vidíme tady různou diskriminaci věku a Eh, někdy eh, systémy eh, zabezpečení, sociální politiky, mladí lidé nemají příležitost využít některé podpor, podpůrné režimy právě na základě svého věku. Takže tady je opravdu široká diskuze k tomuto tématu. A lidská práva jsou univerzální, jak jsem již říkal. A tady jde právě o to, aby bylo možné uplatnit lidská práva obecně. Vím, že um, už mi nezbývá tolik času, musím zrychlit. Zaměstnanost. Také velmi důležité téma. Mé zemi původu v Itálii, nejen ve Španělsku, a i v mnohých jiných evropských zemích eh, platí to, co jsem zmínil velmi stručně a co je prioritou. A my na tom pracujeme na našem fóru mládeže. Tady máme tu záruku pro mladé Evropského parlamentu a tady je také interskupina pro mladé, kde se hovoří o neplacených stážích. Nevím, jestli jste o tom slyšel, nedohodli, ale před několika lety jsme spustili proces kolektivní stížnosti na Belgii, kde no, jsme začali tedy, to byl náš takový první příklad, snažili jsme se, aby se to rozšířilo, aby ty neplacené stáže nebyly eh, možné nikde v Evropě. Evropský sociální fond plus je tady mnoho různých politik a témat, které se snažíme v naší práci zohlednit jak Evropské fórum mládeže je financováno. Tady musím přiznat, že nemám tady u sebe konkrétní čísla, eh, tak Líba mi to tady dala k dispozici. Naše financování plyne hlavně od Evropské komise, tedy od Evropské unie. Náš rozpočet eh, činí asi 3 miliony eur ročně a Finance eh, získáváme také od Rady Evropy, dále máme také členské poplatky, takže naši členové eh, platí za to, že mohou být součástí platformy. Máme také grant od Evropského parlamentu na organizování eh, festivalu mládeže, o kterém jsem už hovořil. Takže ty finance plynou z různých zdrojů, ale hlavně od Evropské unie. A musím říci, že jsme do velké míry nezávislou platformou a velmi eh, se snažíme o to, abychom se stali eh, soběstačnými. Děkuji. Niklas, ich gebe dir das Wort. A teď ti dávám slovo, prosím. Ne. Eh, thank you very much for coming to... Děkuji, děkuji, jste, že jste dnes přišel a že propagujete tu skupinu Intergroup pro mládež. Tady chci se zasadit o to, aby skutečně vznikla a že je to velice důležité, je důležité se do toho zapojit. To je, myslím, docela téma pro všechny členy výboru KULT. Potom k tomu indexu pokroku mládeže. Jaké indikátory k tomu máte, jak se to přesně měří? Eh, a potom mám ještě další myšlenku proto Evropské hlavní město mládeže, aby to nebylo ve stínu toho Evropského hlavního města kultury, tak bychom to možná měli udělat eh, podobně a dělat pravidelné návštěvy výboru kult právě v tom příslušném hlavním městě. A potom ještě jedna věc. Zastoupení mladých lidí v Evropském parlamentu nebo obecně v evropské politice. Jak se k tomu postavit? Protože máme Evropský parlament mládeže, který mně připadá jako víc takové divadělko, než jakkoliv významná instituce, která by přinášela nějaký užitek. Uh, ale mohli bychom nějak tedy lépe spolupracovat na nějaké institucionalizované úrovni s Evropským parlamentem mládeže, nastolit nějakou formu spolupráce s eh, mládežnickými, mládežnickými skupinami, jako je právě parlament. Jednoduše to zavést do těch procesů, jak jsou nastavené a skutečně vyslyšet ty hlasy a přidat jim nějakou váhu, aby to nebylo jenom na oko. Co si o tom myslíte? Děkuji mnohokrát, pan Devesa má slovo. Prosím, uvědomte si ten časový rámec, který můžete hovořit. Ano. Děkuji vám mnohokrát za vaši prezentaci, pane Kasamenty. Vy jste nám dal významné údaje, když říkáte, že se významně zvyšuje účast mládeže, zvýšila se z 20 na 42 Mohl byste nám říci, zda toto zvýšení se týká jaksi také účasti v evropských stranách a druhá otázka týkající se Evropského sboru Solidarity. Co si myslíte? Domníváte se, protože víte, že právě jednáme s radou mm, o tomto tématu a Petra Kamrveld a paní Šojdrová mm, už řekla informace o Erasmu+, plus, ale přesně k Evropskému sboru Solidarity. Domníváte se, že tady je zapotřebí více peněz a s jakým odůvodněním? Děkuji mnohokrát. Paní Jenbu Salimata má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také eh, Mládežnickému fóru E, v současné době víte, že vyjednáváme nový program Erasmus a Evropský sbor Solidarity. Cílem inkluze těchto programů je potrženo skutečností, že práce sociovzdělávací vzdělávací může být užitečná pro dosažení osob eh, ze znevýhodněných skupin, aby se mohly účastnit více těch vzdělávacích programů právě díky práci mládežnických organizací. Mládežnické organizace by měly být povzbuzovány, aby se více zaměřily na tyto skupiny a v souvislosti s tím rozvíjely příslušné aktivity. V rámci potíží, s kterými se setkáváte, Eh, ve vaší práci pro inkluzi. Eh, jakým způsobem by tento program mohl pomoci eh, pro inkluzi těchto znevýhodněných skupin? Děkuji vám. Děkuji. A jako poslední má slovo paní Fahong. Děkuji mnohokrát za vaši prezentaci, děkuji za vaši práci. Řekla bych, že čím více člověk stárne, tím méně rozumí mladým a proto velice vítáme vaši přítomnost mezi námi. Mám dvě praktické otázky. Ta první, no já jsem, se, já jsem šla na vaši internetovou stránku a nevím, kde je možno nalézt veškeré kontakty k těm združením, asociacím, které združujete, které zastřešujete. Eh, možná, že tady chybí tento kontaktní bod, abychom mohli konkrétně v našich zemích, v našich volebních obvodech mít konkrétní dialog eh, s konkrétními organizacemi. A druhá věc, eh, možná určité vyjasnění týkající se formy angažovanosti, která se mění. Mladí lidé nás příjemně překvapují eh, v rámci své mobilizace už pro evropské volby. Tomu bylo tak, vidíme to v rámci jejich klimatických akcí, boje za ochranu klimatu. Ale abychom lépe pochopili motivace, eh, vy sami eh, jste ve velice institucionalizován v rámci, v rámci tedy Evropského fóra mládeže ale já si nejsem jistá, zda máte nějaký indikátor v tom, jak je to propojeno s e, evropskými institucemi. Lépe, abyste nás mohl informovat o tuto, této nové formě angažovanosti. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. A teď dáme slovo panu Kasamentovi. Ano, děkuji mnohokrát ten index pokroku mládeže. Bylo to velice zajímavé. Já už jsem vám to řekla, že jsme měřili kvalitu života mladých lidí, eh, jak se nad rámec hospodářství. Co jsme dělali? Dívali jsme se na tři hlavní indikátory zejména a to bylo základní lidské potřeby, eh, jaksi dobrá úroveň života, pohoda, životní. My jsme skutečně dali stranou hospodářské indikátory a chtěli jsme se soustředit na sbírání údajů v této oblasti. Ve v těchto třech hlavních klastrech měli jsme tady 600, zhruba 600 indikátorů v těchto třech oblastech. A jedním z klíčových poznatků Myslím si, že je zajímavé, kdybychom potom mohli vám třeba ukázat eh, trochu víc. Na to není čas těchto pár vteřinách, které mám, ale jedním z klíčových poznatků bylo, že čím více prostoru se dává mládežnickým organizacím v určité zemi, tím lepší eh, je jaksi pokrok eh, v poli spolupráce s mládeží. A zajímavé je vidět, a vy to najdete také na našich webových stránkách, tam je to snadno dohledatelné, je snadné vidět, jakým způsobem všechny tyto poznatky, které jsme získali, eh, jsou vlastně eh, nebo byly konstatovány nad rámec zkoumání HDP. A potom tady máme korelace HDP, s HDP země eh, mohou vlastně, které mají obdobné HDP či hrubý národní důchod, mohou eh, se chovat jinak. Máme tady eh, rozdíly a vidíme tady seriózní klíčové poznatky, které jsme získali v tomto Use Progress Index, které by mohly být zajímavé i pro vaši práci, abyste mohli pracovat na základě důkazů. Co se týče spolupráce mezi Evropským parlamentem a skupinami mladých lidí, jak už jsme řekli, naším posláním je být hlasem evropské mládeže a jsme velice šťastní, že s vámi můžeme spolupracovat Eh, je tady zajímavá, jsou tady zajímavé mechanismy eh, podílu mládeže, například eh, v Radě Evropy jako spoluřízení, ono to zní jako zvláštní koncepce možná, ale mladí lidé mají stejnou moc rozhodování jako mm, zástupci vlád v Radě Evropy a také účast mládeže. Víte, že mladí lidé mají skutečně své slovo v rozhodování zemích, která chceme podporovat. Ano, souhlasíme s tím, že potřebujeme jaksi pravidelnější a strukturovanou účast mladých lidí na nejrůznějších akcích, které jsou zajímavé, ale je tady velká potřeba spolupráce. Máme tady také dialog s mládeží v rámci EU, hodně spolupracujeme na procesu, na tomto procesu. Bohužel nejsem schopen vám právě teď poskytnout úplně přesnou informaci, jak hlasovali mladí lidé, ale myslím si, že tady v tom můžeme pokračovat, sledovat to a jistě vám a posléze, až je budeme mít zprostředkuji tyto informace. Co se týče Evropského sboru Solidarity, ano, my opravdu věříme v tuto potřebu, jsme přesvědčeni o potřebě mít tady eh, kvalitní angažovanost v oblasti solidarity a proto mít příslušné finanční prostředky mm, abychom mohli opravdu zajistit eh, spolupráci s organizacemi, aby to nebylo jenom takové odškrtnutí, zase eh, o několik více osob šlo do jiné země pomáhat. Investice do Evropského sboru Solidarity znamená investice do občanské společnosti a tady v tom nelze dělat nic špatného. Když se investuje do občanské společnosti, je to vždy dobré teď, eh, aby měli větší přístup k inkluzi, i ty znevýhodněné skupiny mladých lidí. To je vlastně jedna z hlavních stížností, kterou jsme slýchali v minulých letech, nebo vlastně od okamžiku, kdy jsme začali pracovat na Erasmus Plus eh, již před drahnou dobou aby tady byly eh, specifické finanční prostředky pro překonávání všech typů překážek, s kterými se mohou setkávat mladí lidé a které jim zabraňují eh, v účasti eh, na našich procesech, ať už je to tady nějaká fyzická překážka, nebo proto, že neznají nový jazyk, čili investice do těchto aspektů je zcela zásadní. Děkuji vám. Ich danke Ihnen vielmals. Děkuji vám mnohokrát. Paní Lantaj, pane Kasamenty, děkuji za to, že jste přišli. Děkuji vám za vaše zevrubné odpovědi, za vaše prezentace. Pro nás je nesmírně důležité bychom ještě dále eh, rozšiřovali spolupráci s mládeží. Je to mm, vlastně nesmírně důležité pro celou společnost a její budoucnost. Proto mě tak těší, že jste přišli a že se záhy opět uvidíme a že zůstaneme v kontaktu. Ehm, patří vám veliký dík. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyně, milí kolegové, a teď budeme pokračovat v dalším bodu našeho pořadu jednání, a to je představení výherců Evropské ceny Karla Velikého pro mládež. Stalo se již dobrou tradicí, že výbor pro kulturu zve ty tři výherní týmy Evropské ceny Karla Velikého, aby nám tady představili své vynikající projekty. A proto mne nesmírně těší, že mezi námi mohou přivítat mladé zástupce vítězných týmů za rok 2019 Itálie, Finska a Rakouska na našem výboru. Teď doufáme, že jste také našli cestu sem do našeho sálu. Ich stelle jetzt ganz kurz, äh, Já vám teď zcela krátce představím vítěze a začneme Fabiano Katáněm a Alice Platou z Itálie, eh, kteří představí projekt Eurofonika, držitelé první ceny. Potom Ida Aerola a Vie Jara, asi Chara, představí projekt Mladé evropské občanství, Jara tedy, protože to jsou zástupci z Finska, ty dostali druhou cenu a potom Kanan Jasar a Ikerazene Buchra z Rakouska ti nám představí projekt Muslimové proti antisemitismu. Ti získali třetí cenu a obě mladé dámy sedí zde na podiu. Ne všichni tady mají místo za předsednickým stolem a proto potom poprosím i ostatní zástupce. A aby jsem přišla, ale začneme teď třetí cenou, eh, tedy zástupky Mekanan Jasar a Cene Buchra z Rakouska. OK. Um, so. Ja, um, erstmal möchte ich mich herzlich bedanken. Děkuji, chtěla bych srdečně podíka, poděkovat um, za to, že dnes můžeme představit náš projekt Muslimové proti antisemitismu. Uh, Naším cílem je mladé muslimy upozorňovat na problémy antisemitismu, tak aby a vést je k tomu, aby chápali antisemitismus, ale nejen, aby ho chápali, ale aby proti němu mohli vystupovat. My jsme se tou tematikou zabývali rok a půl. Můžete prosím ty slajdy mi umožnit nějak ovládat? Cílem je mladé muslimy upozorňovat na tuto problematiku. Použili jsme za tím účelem různé metody, abychom eh, to téma osvětlili z nejrůznějších úhlů pohledu. Jde samozřejmě o utváření povědomí o této věci eh, se zaměřením na setkávání a vzdělávání. Projekt se stává ze tří hlavních pilířů, se vzdělávání, setkávání se a mm, paměti. My si totiž myslíme, že toto je možnost udržitelně upozorňovat na eh, antisemitismus, jak ovlivňovat myšlení mladých lidí. K tomu potřebujeme porozumění, je potřeba eh, znát um, židovskou komunitu a je tady potřeba mít také povědomí o historické zodpovědnosti Evropanů a Evropanek. Pokud je o vzdělávání, na to jsme se velmi soustředili a to díky expertíze různých osobností, které pracují eh, v oblasti židovství. Eh, máme tedy mm, archiv a různé eh, osobnosti židovské komunity, které dokáží poskytnout náhled do problematiky s ohledem na antisemitismus a na různé jeho formy. Samozřejmě, že důležitou součástí toho projektu je i to, aby se vytvořily prostory pro setkávání muslimské a židovské komunity, tak aby opravdu to pochopení a porozumění se šířilo na obou stranách. Tady jsme měli košer iftary, tam jsme zvali různé osobnosti a my jsme poté byli pozváni také na šabat a tady se nesetkávaly pouze židovské nebo setkání s židovskými osobnostmi, ale snažili jsme se poznat židovské prostory jako synagogy nebo muzeum. To pro nás bylo velice důležité. Paměť je důležitá nejen kvůli historii, ale ono je vždy důležité vytvořit si eh, nějaký ten vztah eh, k současné situaci, zasadit to do té situace proč eh, je to, jak to je. Samozřejmě nemůžeme zabránit tomu, aby se to eh, neopakovalo, pokud se nedokážeme poučit z minulosti s pohledem do budoucnosti a současnosti. A proto pro nás bylo velice důležité, abychom ten projekt z velké části zaměřili také eh, na holokaust. Měli jsme tady jednu přeživší holokaustu z koncentračního tábora a Osvětím Birkenau, Březinka. No, pozvali jsme je mezi nás a vedla eh, diskuzi s 200 muslimy, eh, mladými muslimy. To bylo poprvé, eh, něčo, když jsme něco takového měli. Dále jsme zorganizovali cestu do Osvětimi, kde jsme měli více několika denní akci, kdy jsme se podívali na historická místa. To bylo pro mladé lidi velice důležité, aby se setkali s tím místem a viděli ty hrůzy. Dále jsme spolupracovali s různými místy pro upomínku těchto událostí a měli jsme různé akce. Závěrem velká akce. Měli jsme tu čest, že různí lídři židovské obce nebo i katolické obce, muslimské obce se toho zúčastnili, mnozí velvyslanci, se účastnili závěru našeho projektu, protože je to projekt, který zatím ještě někdy v minulosti neexistoval a proto jsme měli velikou radost, jak pozitivně byl vnímán. A teď bych ráda, aby si o tom pohovořila ty. Získali jsme eh, Karlovu cenu, cenu cena Karla Velikého a a fotograf Luigi Toscano měl výstavu ve Vídni a tam eh, vlastně vystavoval portréty eh, těch, kdo eh, tedy měli tu zkušenost, svědky tehdejších událostí a bohužel to ovšem eh, bylo napadeno různými útočníky, kteří poškodili ty fotografie a my jsme se ovšem eh, spojili a řekli jsme, že není možné, aby se takto postupovalo, že v našem městě není prostor eh, pro Eh, štváče a další. A proto jsme eh, si zorganizovali takovou stráž a rozhodli jsme se, že deset eh, dní a nocí budeme chránit tyto fotografie, hlídat je. A tady jsme se setkali s obrovskou podporou od obyvatelstva. Přicházeli lidé z židovských organizací, rabíni, kteří nám přinášeli pití a jídlo a opravdu to byla krásná, krásná atmosféra vzájemnosti, která tady vznikla, i když u smutné příležitosti. A my jsme tady zjistili, že společně můžeme bojovat proti antisemitismu a štváčům a společně můžeme ukázat, že jim eh, nedopřejeme místo v naší Vídni a v našem krásném Rakousku. Takže ta zkušenost pro nás byla velmi obohacující a ukázala, jak tímto projektem můžeme i nadále vysílat silné signály a angažovat se. Bylo to pro nás eh, velmi důležité pro naše vnímání, porozumění. Bylo to důležité pro židovskou komunitu v Rakousku eh, i mezinárodně. Přicházely různé osobnosti, které říkali, já jsem sem eh, přiletěl jen proto, protože to pro mě bylo tak důležité a v rakouských novinách byl zveřejněn velmi důležitý článek, takže my bychom neměli podceňovat působnost občanské společnosti. Jsem velice potěšená, Kateřina von Schnurban je osobou pověřenou pro antisemitismus a ona velmi rychle pochopila, že ten projekt má potenciál pro celou Evropu a na počátku projektu nás skontaktovala, přiletěla kvůli tomu do Vídně a rozpoznala ten velký Eh, potenciál a pak nás doprovázela celým projektem, zvala nás na evropskou úroveň, eh, tak abychom tam prezentovali eh, tento projekt jako projekt Best Practice a nejenom ona, ale i velvyslanectví USA nás velmi podporovalo, pardon, Spojených národů, pardon, Spojených států. Práce s mládeží je pro nás velice důležitá a přáli bychom si co nejvíce udržitelných projektů, eh, které mají eh, ten udržitelný rozměr. Proto je pro mě velmi eh, cené, že jsme zveřejnili příručku k celému projektu, kde jsou popsány všechny aktivity projektu, všechny články expertů a experte, kteří spolupracovali na projektu a dali nám do toho svůj, svůj vstup. A je to takový příklad pro další organizace, aby viděli, jak lze rozvíjet takové projekty, tak aby se více lidí angažovalo v oblasti lidských práv a v tomto případě tedy vědomě šlo o potírání antisemismu, ale mohou to být různé nevládní organizace a další, kteří se můžou inspirovat, jak takový projekt je strukturován a zda by to pro ně bylo zajímavé. Mám tady ještě několik eh, brožurek, takže kdo eh, bude mít zájem, tak velmi rádi vám tu knihu dáme k dispozici. Je to bohužel pouze v, Němec, v Němčině, ale máme, máme i anglickou verzi. Tady vidíte partnery, se kterými jsme spolupracovali. Máme mnoho eh, židovských partnerů, ale i na evropské úrovni různá velvyslanectví a tak dále. To by z mé strany bylo vše. Děkuji, těším se na vaše otázky a děkuji vám za pozornost. Děkuji. Děkuji mnoho. Děkuji vám. Máte tedy skutečně můj respekt eh, za práci, kterou vykonáváte. Je to neobyčejně významné. Vím, o čem hovořím. Má matka přežila holokaust a že začínáme s touto prací tak pozdě také něco vlastně vypovídá, protože vývoj, který zažíváme dnes, vzbuzuje eh, hruzu a ta práce, kterou vy vykonáváte, je skutečně nezbytně nutná pro vývoj ve společnosti, která akceptuje a respektuje všechny. Já bych dal rád ještě prostor kolegyním a kolegům. Mají-li otázky, prosím pěkně, ale krátce, protože jsme poněkud v časové tísně, takže prosím, budete mít slovo na jednu minutu. Milá Petro, No, já nechci vůbec položit otázku, já chci prostě jenom poděkovat, protože se domnívám, že toto je naprosto vynikající projekt, eh, který bohužel je stále ještě nezbytný a je úžasné, že muslimové se chopili tohoto úkolu, což není tedy běžné a myslím, že něco takového ještě vůbec v této formě neexistovalo. E, že tedy ne pachatelé tady spolupracují jako Němci a Rakušáci, že tedy zahajují takováto témata, k tomu dochází, ale že to jsou právě muslimové, které říkají přesně tady, musíme spolupracovat, i s náboženstvím, které je jiné. Za prvé chceme poznat a za druhé straně se chceme zasazovat o to, aby neexistoval žádný antisemitismus, aby antisemitismus prostě neměl v naší společnosti místo. Stejně tak jako obráceně antimuslimství nesmí mít žádný prostor v naší společnosti, proto je to obrovský signál solidarity, solidarity v celé naší společnosti a za to vám chci srdečně poděkovat a doufám, že budete v této práci pokračovat. Děkuji mnohokrát. Eh, cena pro nás byla velikým uznáním na evropské úrovni, takže vám děkuji za tuto zpětnou vazbu. Myslím si, že je důležité, aby každý přispěl svou měrou v obhajobě lidských práv a pro nás je samozřejmé, eh, že chceme se zasovat proti diskriminaci jiných. A eh, vidíme tady naši odpovědnost stejně tak, jako odpovědnost mají všichni. Paní Šojdrová má slovo. Děkovat. Já chci také především poděkovat za tu vaši iniciativu, protože vy jste, to, vy jste začali ten projekt a určitě jste neviděli tím, jako cíl nějaké ocenění, ale dělali jste to proto, že jste byli přesvědčeni, že je potřeba uh, Eh, proti antisemitismu bojovat že antisemitismus je něco špatného a že je potřeba aby mm, tady byl dobrý mezináboženský dialog. a já si toho moc vážím a vážím si také těch kteří vlastně nakonec tu vás navrhli a podpořili. takže já vám přeji aby to pro vás byl takový impuls že to prostě má smysl. děkuji. Paní Salima Jenbu. Děkuji vám mnohokrát. Já bych se chtěla připojit k blahopřání a chci také velice poděkovat za vaši práci a budu jak se doufat, že to je pouze začátek akcí mnoha mladých lidí. Já bohužel nemohu číst vaši knihu, protože neumím Němčinu, čili se chci zeptat, jakým způsobem bychom vám mohli pomáhat v tom, aby tato kniha byla přeložena do více evropských jazyků. Domnívám se, že by to bylo nutné. Mohli bychom nějakým způsobem přispět a jak. A vyzývám všechny poslance, aby o tom zauvažovali, protože se domnívám, že tato zkušenost by měla, rozšíře, měla být rozšířena do všech evropských států. Děkuji vám mnohokrát. Za to vám velice děkuji. Děkuji oběma poslankyním. Já si musím ty sluchátka sejmout, ruší mě to. Eh, eh, tato, ten, tato myšlenka překladu je, domnívám se, výborná já se podívám, zda bychom mohli získat nějaké finanční prostředky na to, ale bylo by jistě dobré se o to zasazovat. A děkuji mnohokrát za vaše slova chvály. E, my se skutečně domníváme, že tento projekt byl teprve zahájen. Byl to rok a půl. My jsme vůbec nevěděli, do čeho se pouštíme. I v muslimské komunitě samozřejmě se nikdy neví, jak lidé budou reagovat, e, protože je to velice citlivé téma ale mm, to, co jsme udělali za zkušenost, nám dodává odvahu a eh, chceme v tom pokračovat a těšíme se na budoucnost. Paní Faro má slovo. Já se chci připojit eh, ke slovům díku eh, a ke slovům blahopřání. Eh, Evropský parlament nedávno odsoudil ten atentát v Mešitě ve Francii. Došlo tady také k útoku před několika dny. Mm, a to je tedy velice citlivé a velice aktuální téma v dnešní době. Proto vám velice děkuji za tuto iniciativu a připojuji se také k té myšlence potřeby přeložit vaši knihu. A chci se také zeptat, víte, že jsme tady v Evropském parlamentu, máte nějaké vztahy s jinými mm, združeními muslimskými, abyste mohli pokračovat ve vašem projektu a dodat mu ještě více síly? No, v současné době ještě nemáme kontakty s jinými mezinárodními mládežnickými organizacemi, ale zcela jistě tady musíme ještě vykonat naše práci. Já tedy teď nevím. Možná, že by bylo dobré, eh, kdybyste i vy poté mohli předávat naše kontakty a kdybychom my mě mohli mít vaše kontakty. Já se na vás ještě potom obrátím, abychom mohli vytvořit takovou síť. Děkuji vám mnohokrát. Eh, paní Buchra a Jasar za to, že jste přišli. Srdečný dík za tuto důležitou práci a doufám, že budete pokračovat. Společnost bude jistě eh, získávat mnoho z vašeho významného boje proti antisemitismu a proti jakékoliv formě rasismu. Velice by mě to těšilo a tento projekt vlastně je příkladem pro boj proti jiným formám rasismu, například anticikánismu. E, za to vám mnohokrát děkuji a teď se s vámi na pódiu rozloučím, aby mohli přijít další zástupci. Děkuji vám mnohokrát.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 A teď je mezi námi velice srdečně vítám i do Aerolu a Vilejáru, které nám představí projekt Vaše evropské občanství Evropského parlamentu mládeže z Finska. Eh, oni dostali druhou cenu. So we represent... My zastupujeme finský mládežnický parlament a projekt Vaše evropské občanství. Teď trochu k tomu, co, co, je evropský, co je finský mládežnický parlament. Je to součástí sítě mezinárodních mládežnických parlamentů. Máme asi 40 různých rad mládeže jako členy. Není to jenom součástí Evropské unie, takový mládežnický parlament, ale také v Norsku, ve Švýcarsku, dokonce v Arménii nebo v Gruzii máme národní výbory mládeže a mládežnické parlamenty. Je to vzdělávací projekt. Naše akce nejsou politicky zaujaté. Vlastně my mluvíme o politice, ale nemáme žádné politické směřování. Je to mládežnická organizace, takže ty akce většinou pořádají mladí a rady představenstva mají i mladé členy. Je to, jsou to akce mladých od mladých pro mladé. A všichni, kdo jsou zapojí, jsou většinou pod věk 25. Působíme po celém Finsku. Obvykle se snažíme, aby ty akce se pořádaly v různých regionech Finska, nejenom v hlavním městě. Teď k tomu pro, projektu. Máme tady dvě hlavní prvky a jsou to turné po školách a samotná zasedání. Nejprve k těm školám. Ty návštěvy ve školách. Když jsme ještě neměli sociální média, nebyly tak oblíbená a tak dále, tak u nás lidé přemýšleli, jak bychom mohli šířit naše akce nebo informace o našich akcích, jak je propagovat. A pak si řekli, že by to chtěla udělat malé akce ve školách, kde budeme vyprávět o těch velkých akcích a naší činnosti. A v současné době, když už máme ty sociální média, tak jsme to ještě mohli rozšířit. Takže to turné po školách jsou teď větší prezentace, je to širší, než to bývalo a a ty prezentace se netýkají jenom toho, že upozorňujeme na svoje aktivity. Dává to i širší informace o Evropské unii jako takové. Takovým přátelským způsobem, ke kterému je jednoduché se vztáhnout. Takže si člověk může zamyslet například nad tím, jakou roli hraje EU v jeho životě. V těch školách je to opět od, od mladých pro mladé. Máme mladé dobrovolníky, kteří jezdí po školách po celé zemi, dávají prezentace, my jim pomáháme s navozením vztahu s těmi školami. Ne vždy můžeme do venkovských oblastí, protože ti dobrovolníci bývají spíše z větších měst, takže nějaký výlet na venkov by pro ně byl složitý. Tak. Co jsou ta zasedání? To jsou ty hlavní akce, to jsou ty naše klíčové akce. Děláme i jiné menší akce v menším měřítku, ale to zasedání, to je to hlavní, co děláme. Jsou to mezinárodní akce, většinou tam máme účastníky z celé Evropy. A hlavní myšlenka je, že budeme simulovat, co dělá Evropský parlament. Takže máme takový team building, kde se delegáti vzájemně poznají, seznámí se spolu a sou, soustředí se do různých výborů. My máme také takový výbor kult, stejně jako vy. A pak se baví o aktuálních otázkách Evropské unie. A na závěr při té na závěr se potom, je, se potom hovoří o různých usneseních a rozhodnutích, ke kterým dospěli na plenárním zasedání. Potom se debatuje, máme delegáty, máme úředníky. Delegáti bývají z celého Finska, které jsme zapojili v rámci těho, těch návštěv ve školách a potom máme ještě zástupce z celé Evropy, kteří už to dělají nějakou dobu. A je díky nim možné tu akci lépe medializovat. Díky nim se také lépe dozvídáme, co dělá Evropský parlament, jak to vypadá, když debatujete o skutečných otázkách ve výborech. A pro naše členy je to vždy velice hodnotné, protože ve školách se o EU možná tolik nemluví, ale takhle získají větší zájem a více se toho naučí. Všechno je to v angličtině, což může být občas trochu problém pro některé mladší účastníky, ale my se snažíme motivovat mladé lidi k tomu, aby se naučili anglicky. Neočekáváme žádnou dokonalou úroveň. Je to také opět otázka toho, že se člověk učí a rozvíjí se. Opět to pořádají mladí dobrovolníci, máme hlavního organizátora toho zasedání a potom máme ještě organizační tým, který ten organizátor vede. Potom násled, následuje to, že účastník má spoustu kontaktů a nové přátelé po celé Evropě a mohou potom jezdit do zahraničí na jiné zasedání jiných mládežnických parlamentů, mohou tam se opět zapojit jako dobrovolníci v zahraničí. A vše je to součástí vlastně procesu učení a my doufáme, že každý účastník se naučí, jak se vede dialog na mezinárodní úrovni v rozmanitém prostředí a s respektem. Ten celkový ta celková myšlenka je, že chceme motivovat mladé občany, mladé lidi, aby byli aktivními občany. Takže je to hlavně otázka toho, že se člověk učí, rozvíjí se a je aktivní, snaží se ponaučit z jiných kultur, Snaží se učit už od mladého věku o mezinárodní spolupráci, což nám připadá v současné době velice důležité. Tady vidíte určitá čísla z roku 2018. Měli jsme čtyři zasedání ve Finsku a skoro 500 účastníků na všech těch zasedání. Měli jsme 24 prezentací ve školách a letos jich bude dokonce 50, takže se nám to rozrůstá. Loni jsme měli 40 různých národností, které byly zastoupeny na našem, na našem zasedání, což nám připadá skvělé. Teď už bych vám jenom ráda poděkovala a pokud se chcete více naučit nebo více dozvědět o našich akcích, tak máme webovky, máme sociální sítě, tam můžete i zjistit, co dělají mládežnické parlamenty ve vašich zemích. Herzlichen Dank für die Präsentation. Děkuji za prezentaci. A myslím si, že my všichni, tedy jako poslanci Evropského parlamentu, si uvědomujeme, jak to vypadá se obeznámeností z naší práce eh, zde v Evropském parlamentu, když diskutujeme s našimi občany. Já jsem si to všimnul tento víkon, víkend, kdy jsem cestoval, tak tam neustále narážíme na to, jak málo povědomí mají lidé o naší práci a proto si myslím, že tento projekt eh, by se měl šířit a Eh, to v každém členském státě, tak aby eh, se vědělo o tom, eh, jak Evropský parlament pracuje, aby to nezůstávalo mm, neznámou. Nyní máte prostor pokládat dotazy. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste uh, Eh, přišli mezi nás, děkujeme za prezentaci eh, a, a eh, on to vlastně zapojilo i do nějaké německ, německé školy, což ukazuje, že se to opravdu šíří v Evropě, to je skvělé, to teď právě potřebujeme. Ale nemyslíte si, že je tady nějaký problém se vzděláním, protože lidé vlastně velmi často neví, jak se v Evropě rozhoduje a jak pracuje Evropský parlament, Evropská komise, Evropská rada a jak, jaké jsou spoluúčinnosti nebo nejsou. Je velice důležité v této věci vzdělávat a zaplnit mezeru, eh, která tady je eh, v každém národním kurikulu, osnově. A eh, teď já na vás mám velkou otázku a to, jak jste financovaní a jak můžeme ty prostředky navýšit, tak aby se zlepšila vaše práce, aby se zajistilo, že každá škola v Evropě by se seznámila s vaší akcí a s vašimi nástroji, takový, jaký jsme právě viděli. Eh, financování pochází z různých zdrojů ve Finsku. Víceméně financování eh, získáváme prostřednictvím Ministerstva pro kulturu a vzdělávání. Máme několik projektů eh, také s úřadem Evropského parlamentu a potom také mnohé akce financuje Erasmus+. Erasmus je pro nás velice důležitý a pokud jde o školy, tak tam je um, něco, co se jmenuje eh, Rozumět eh, Evropě. Není to stejný projekt, eh, ale je to projekt, který je financován Švatsko nadací a je to všude možně v Nizozemsku nebo Rakousku a my jsme vlastně jednu hodinu věnovali v rámci toho také právě takovým mini akcím ve školách. Takže eh, i tímto způsobem se financujeme. Takže Erasmus Plus a ministerstva, to je pro nás asi zásadní zdroj financování. Obecně řečeno. Pan Ademov má slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, chtěl bych eh, poblahopřát těmto mladým Eh, lidem za to, co dělají. Já jsem se sám angažoval eh, a měl jsem různé iniciativy, když jsem byl učitelem a když jsem v Bulharsku, v mé zemi původu, tak eh, velmi rád cestuji a navštěvuji různé školy, setkávám se s žáky. Také jsem spustil kampaň pod názvem Objevte Evropskou unii. A skutečně mohu potvrdit, že starší studenti či žáci, ti, kteří brzy již budou schopni dělat svá vlastní rozhodnutí. Toho o Evropské unii vědí velmi málo i o rozhodovacím procesu v EU. A takže tady bychom se opravdu dlouho mohli bavit o tom, jak je zapotřebí prohloubit vzdělávání v evropských záležitostech. Děkuji. Srdečně vám děkuji a gratuluji vám ještě jednou ke druhé ceně a jsem potěšen, eh, že jste takto eh, akční a angažovaní a já doufám, že nás ještě dlouho budete těšit vaší prací, protože i ta je nesmírně důležitá pro naši společnost a Evropu. Děkuji vám.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 Alice Plata und Fabiano. Eh, Alice Pláta a Fabiano Catania z Itálie bych tady chtěl srdečně přivítat mezi námi na pódiu. Představí nám projekt Eurofonika, který obdržel první cenu, pr- první místo. Takže předávám vám slovo. Eh, salve a tutti, innanzitutto vi ringraziamo per questa occasione. Dobré dopoledne všem a chci poděkovat za tuto příležitost a za tuto cenu. A zejména za ten prostor, který jsme dostali, abychom vám mohli popsat, čemu se věnujeme. Pracujeme na tom už několik let na univerzitním rozhlase, kterým komunikujeme s mladými Evropany. A když se díváme na projekty našich kolegů, tak se nám zdá, že to ocenění je skutečně prestižní proces, ale má to, nese to sebou i potíže. A to je, jak se dostat ke všem mladým Evropanům a jak se dostat za hranice Evropy. My na v rámci svého projektu univerzitního rozhlasu jsme se snažili vytěžit svoje know-how a svoji vášeň pro média. A snažili jsme se vyslat takové sdělení, takové poselství o tom, jak se pracuje v rámci občanské společnosti a v rámci Evropy. Proto se to rádio jmenuje Eurofonika. Eurofonika je vysokoškolský rozhlas a je to příklad práce, která se odvádí na vysokých školách a co dělají mladí studenti. Univerzitní rozhlasy je mediální formát, který je velice specifický, protože rozhlas jako takový patří mezi udržitelnější formy média v čase. A díky sociálním médiím a jiným technologiím a televiznímu vysílání. se situace změnila a my chceme, aby eh, lidé stále měli příležitost mít, získat nějaké zkušenosti i v tomto sektoru rozhlasu, aby získali příležitost se vyjádřit, vyjádřit svoje postoje, komunikovat a experimentovat s různými technologiemi. Vysokoškolská rádia v Evropě jsou poměrně početná. A já vám zkusím popsat, jak funguje naše rozhlasová asociace. Vysokoškolský rozhlas v Itálii je jednou ze složek eurofoniky. Říkáme tomu Eurofonika Itálie protože my máme teď příležitost vlastně pracovat průběžně skrze spoustu let, což není možné ve všech zemích a je to kvůli řízení, kvůli problémům s financováním a tak dále. Takže my máme 30 vysokoškolských rádií v Itálii, máme dva typy. Jedny spravuje přímo univerzita a tu druhou skupinu, respektive řadu italských rozhlasů pořádají dobrovolníci. Provozují. My v naší asociaci máme pouze dobrovolníky. Takže to není žádným způsobem honorované, je to dobrovolná činnost. Máme 300 asociací, respektive 300 členů asociací a v jiných zemích je to podobné. A teď přidám slovu Fabianovi, který to dokončí. Děkuji, Aliče. Přeji všem dobré dopoledne a děkuji za tuto příležitost. Jak říkala Aliče, Eurofonika je projekt, který vychází ze sítě univerzit na evropské úrovni. A italská asociace je jenom jedním ze členů. My jsme založili Eurofoniku, ale chceme poděkovat i našim partnerům, protože ti nám v tom zásadním způsobem pomohli a pomohli nám k úspěchu. Máme francouzskou síť, španělskou síť, dvě portugalské sítě a máme tady spolupráci s, něm, s německými a řeckými kolegy, což byly ty hlavní body, o které se opírá Eurofonika. Eurofonika je takovou myšlenkou, která podle nás odráží význam vzdělání, ale také význam pokusu v různých, s různými druhy obsahu. Je to něco, co proskoumává nové módy komunikace, nové módy dorozumívání. Děláme to už od roku 2015 díky příspěvkům z Evropské unie. Teď bychom měli přidat. Už nás čeká pátá sezóna Eurofoniky. Ta poslední sebou přinesla velké změny, protože od roku 2015 až do posud docházelo k různým pokusům, což je samozřejmě výhoda. Máme, měli jsme původně hodinový živý formát ve Štrasburku Boxbox a ta situace se nyní změnila a ten formát s ní. Máme nyní sedm vysílání za den a v pátek to všechno shrneme za celý týden, co se odehrálo na politické úrovni v, po celé Evropě. Máme k tomu řadu různých platform. Ta asi nejoblíbenější pro veřejnost jsou podcasty. A proč je to tak populární? Protože asi když jsme spustili Eurofoniku, tak jsme měli velkou ochotu, velkou vůli vyprávět o tom, jaká je situace v rámci Evropské unie a opírat se přitom o fakta. A to je způsob, jakým jsme získali svoji cílovou skupinu. A nejsou to jenom vysokoškoláci, jsou to obecně mladí lidé do 30 let věku. A my jsme se snažili v rámci toho všeho pochopit, jakým způsobem nejraději poslouchají. Samozřejmě sociální média nám v tom pomáhají, jsou významná při propagaci našeho obsahu, jsou to různá místa na internetu, která nám k tomu pomáhají, ale skrze sociální média jsme schopni šířit tyto podcasty, které už, jak jsem říkal, jsou velice oblíbené. A v průběhu let se nám povedlo vytvořit takovou průřezovou nabídku. Různá videa, jsme přítomní i na Facebooku. Asi si pamatujete, že jsme dokonce vytvořili sitcom o Brexitu, takový vtipný seriál. Eurofonika. Je tedy takový vzor, takový model, doufám, že je jenom jedním z prvních, který přináší nebo který přispívá do této velké sítě evropské. Hovořil jsem o Francii, o Španělsku, ale jsou i další. A všichni spolupracují na tom, aby měli průřezovou produkci je to v našich rodných jazycích, aby to bylo vícejazyčné. A ve Štrasburku při plenárních zasedáních potom máme výměny uh, se zástupci jiných asociací z jiných zemí, takže hovoříme s francouzským projektem, s italským projektem a teď prosím ještě Aliče. A měli jsme spoustu forem spolupráce. Měli jsme zástupce lékařů, sektoru komunikace, takže máme spoustu věcí, které je možné pokryt. Spoustu témat. A to nám potom umožňuje nejenom provádět určitou výměnu mezi kulturami a národnostmi, ale zároveň máme možnost spolupracovat. Můžeme tedy nabídnout obsah různým publikům v jejich vlastním jazyce. A kromě toho pokrýváme velice rozmanitou škálu témat. Hovoříme s lékaři, s překladateli, s biology, s různými pedagogickými pracovníky a tak dále. Je to takové velké společenství, které dohromady přivádí řadu vědomostí a my díky nim jsme schopni pokračovat ve své práci. Můžeme se tak věnovat různým otázkám, na začátku stojí nějaká veliká mezinárodní debata, která se odehrává pravidelně a z ní potom plynou různá politická opatření. Jak říkal můj kolega, cílíme na publikum pod 30 let věku, ale máme radost, když nás poslouchá i někdo, kdo ještě studuje, ale také maminky, babičky, které mají rozhlas v oblibě a rádi budou, když jejich obsah bude rozmanitý, spoustu různých věcí, když si budou moci poslechnout. Všechno to děláme díky Evropské unii, která nám dopřála nebo umožnila využívat zázemí ve Štrasburku. A právě díky tomu může být řada mladých lidí v kontaktu s institucemi a pochopit, jak fungují. Vysokoškolské rádio v Evropě je velice široký jev, protože ten obsah je dostupný v řadě různých zemí. Máme 24 hodinový streaming na webu a v kombinaci s internetem můžeme nabízet velice rozmanitý obsah. A opravdu bychom byli rádi, kdyby se nám podařilo přenést to sdělení, že jsme sjednoceni v rozmanitosti. Protože díky tomuto motu se můžeme postavit k různým otázkám různými způsoby. Jak už jsem říkala, tyto projekty mladých zahrnují výměnu na mezinárodní úrovni a nese to sebou i finanční výhody a zároveň tak chráníme i multilingvismus, multilingvismus nebo mnohojazyčnost. Já bych jenom dodal jednu věc, na kterou jsme hrdo, a to sice, že první rozhovor, který jsme měli, byl s panem Sasolim, panem předsedou Evropského parlamentu. To jsem chtěl jenom vyzvihnout. Děkuji. Please. Napustí video, prosím.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 Thank you very much for coming. Děkujeme, že jste si přišli. Blahopřeji vám k té první ceně, kterou jste vyhráli. Děkuji mnohokrát za vaši angažovanost a doufáme, že i vaše práce bude pokračovat. Děkuji. A teď máme ještě možnost položit několik otázek. Paní Čojdrová, máte slovo. Já vím, že jsme ve velkém spoždění, takže chci jenom poděkovat, poblahopřát k této ceně a domnívám se, že ve své prezentaci jste odpověděli takřka na všechny mé otázky. Mm, vy pracujete, ale zároveň studujete nebo ne? Jste studenti nebo ne? Děkuji ještě jednou, vám srdečně blahopřeji. Studenti, la maggior parte, e siamo ex studenti, si chiamano alumni převážně studenti, studenti nebo bývalí studenti, absolventi. Jsme často lidé, kteří nedávno dostudovali a pracují dále pro studentský rozhlas, chtějí předávat svoje vědomosti dalším mladým, takže je to taková mezigenerační věc. Řada z nás zůstává, dále se účastní i po té, co skončí školu. Já už pracuji Začal jsem ve studentském vysokoškolském rozhlase a teď pracuji na jiné univerzitě, ale stále spolupracuji s vysokoškolským rozhlasem. Sí, grazie. Eh, Caro eh, no, děkuji. Biano, grazie. Grazie per il lavoro straordinario che state facendo. Děkuji ti, Fabiane, děkuji kolegyni za tu vynikající práci, kterou eh, konáte v oblasti komunikace a mm, to vytváření sítí mezi jednotlivými italskými univerzitami a nejenom mezi nimi. Eh, já bych eh, vám skutečně rád připomněl, že mladý Evropan Antonio Magalici Eh, kterého tato práce stála život. On byl ve Štrasburku, když došlo k onomu útoku a proto je důležité ukazovat, jak mladí lidé se angažují co můžeme my zlepšit ve spolupráci s vámi a pro vás. Představili jsme pilotní projekt, který bohužel nebyl dostatečným způsobem ohodnocen a teď musíme vidět, jak kromě této mimořádné ceny můžeme také pomáhat strukturálním způsobem při podpoře eurofoniky. A jak to vypadá se sítí s jinými zeměmi? Původně to byl vnitrostátní italský projekt a teď se to stalo skutečně evropským projektem. My samozřejmě vzpomínáme a chceme připomenout našeho kolegu, který přišel o život, Antonia Megalici, který pracoval s námi ve Štrasburku. Teď k té otázce na Eurofoniku a jak ten projekt ještě rozvíjet dál. My se nechceme omezovat jenom na to, že nás uslyší jen tak malá skupinka, chceme to šířit všem mladým lidem v Evropě. Dočkali jsme se velké solidarity od ostatních vysokoškolských rádií na světě. Jsou to sítě, které fungují na globální úrovni, neomezují se pouze na Evropu. A vy jste se ptali, jak nám můžete pomoci. Tak první věc by byla, pokuste se zapojit Evropský parlament. Itálie nám pomohla na začátku. Pomohla nám například s cestováním a s uspořádáním, protože my nemáme finance z veřejných rozpočtů. Tam nedochází k žádným velkým investicím, ale máme určité prostředky od Evropské unie, které jsme dostali do začátku. To se potom ale už neopakovalo. Takže lidé, kteří pracují pro rozhlas, si musí vlastně zaplatit svoje vlastní cestování. A takže my bychom ocenili, kdybychom mohli tohle nějakým způsobem ošetřit. Můžete nám pomoci i tak, že ten koncept rozšíříte do svých vlastních členských států? Jak už jsme slyšeli od pana Smedily teď. Tak to je myšlenka, kterou jsme předložili jako projekt, ale máme tady jazykový problém. Když hovoříme o médiích, ve webovém světě, ve tvořivém světě, tak uh, nevždycky se setkáváme úplně s pochopením v tom, že to je tvůrčí práce, není to jen fyzická věc, je to kreativní koncept. A my ho můžeme rozvíjet v rámci těch vysokoškolských rádí. Díky tomu jsme se mohli dotknout různých otázek, jako je hudba, film, medicína, vyměňovat si informace mezi jednotlivými státy, takže komunikace je součástí toho všeho a je to velice důležité. Děkuji. Dank. Děkuji mnohokrát za to, že jste mezi nás přišli a přeji vám všechno nejlepší. Zasloužíte si potlesk. Milé kolegyně, milí kolegové, máme velmi málo času. Eh, my teď nejprve vezmeme na pořad jednání různé, abychom to mohli ještě pojednat ve veřejné schůzi. Paní Benjome má ještě nějakou připomínku. Máte slovo, ale prosím velmi stručně. Děkuji, pane předseda, jenom stručně. Když tedy máme otázku kultury a jsme na výboru kultury, tak máme velice vážnou situaci v Katalánsku, ve Španělsku na univerzitách, protože místní rektoři a vedoucí těchto univerzit se rozhodli, že zapomenou na svoji povinnost zajistit, aby univerzity byly prostorem pro svobodu. A používají tyto školy pro svoje politické cíle, takže podporují některé skupiny studentů, kteří podávají, pořádají určité protesty a zabraňují tím eh, tisícům studentů naplnit svoji svobodu, se vzdělávat, chodit do školy, blokují jejich možnost. Zapojí se do toho i někteří jejich učitelé a přitom eh, se tím blokuje soužití více než 800 různých členů a eh, celé akademické obce v Katalánsku. Benjamino, das ist eh, Paní Benjamino, to je důležitý bod, který bohužel nemůžeme projednat eh, dnes, ale já bych doporučil, abychom to na jedné z příštích schůzích dali skutečně jako bod našeho pořadu jednání, abychom o tom mohli diskutovat. Souhlasíte s tím? Děkuji vám. A teď se dostáváme ke zpětné vazbě k trilogům. Je to poslední bod pořadu jednání naší schůze a eh, tento bod budeme projednávat v neveřejné schůzi a proto bych rád požádal všechny přítomné, kteří nenáleží k Evropskému parlamentu, aby teď opustili sál. Děkuji vám.